Ja, meine Damen, meine Herren, ich eröffne die Nachmittagssitzung des Haushaltskontrollausschusses zum Thema. Dámy a pánové, eh, začneme naše odpolední zasedání na téma práv rozpočtové kontroly. Eh, chtěla bych eh, přivítat kolegy z Albánie, Bosny, Hercegoviny, eh, Kosova, Makedonie a Černé hory a Srbska. Eh, nás těší, že jste tady s námi a toto odpoledne strávíme spolu. Eh, ještě technické pokyny. Pokud se chcete přihlásit do debaty, tak prosím použijte tyto lístečky, no a pak tedy dostanete slovo na základě toho. My jsme eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, máme 29 eh, mm, plných členů, 29 náhradníků. A já bych eh, ráda zahájila toto odpoledne tím, že vám představím v čem spočívá naše práce a jak k ní přistupujeme. Podle smluv o evropských společenstvích máme za úkol eh, provádět absolutorium komise eh, a sice všechny eh, výdaje a všechny účty, zhruba 160 miliard eur a Máme je tedy schválit, to je to, eh, to, je to absolutorium. Jde tedy o to, jak je tento rozpočet sestaven a jak se realizuje. Eh, toto vlastně je rozděleno mezi dva výbory a je eh, de facto poměrně neobvyklé, že pouze kontrolou se zabývá zvláštní výbor, tedy náš. Já v něm zasedám už 14 let a myslím si, že tento systém rozdělených výborů je lepší, protože domnívám se, že my i jakožto poslanci eh, se musíme více zabývat tím, eh, na co se prostředky vynakládají, jak se eh, vynakládají poněvadž tady se rozdělují eh, desítky milionů eur a je potom na nás, abychom nakonec zhodnotili, eh, k čemu byly použity, co se eh, mocí nich podařilo implementovat, jak se to podařilo a tak dále. Čili poslanci se na toto musí zaměřovat možná více. Tak to děláme my. E, zabýváme se také zeměmi e, Balkánu, západního Balkánu. Nedávno jsme e, zde byli na návštěvě a těšíme se nadále na spolupráci. Náš výbor nedělá nic jiného, než že se zabývá uplynulým rozpočtovým rokem. V současné době jsme uzavřeli zkoumání Eh, rozpočtu za rok 2016 a začínáme rok 2017. My zde máme 10 institucí v Evropě, to je komise, eh, rada, parlament, rada českých zemí, Evropská rada, eh, účetní dvůr, soudní dvůr, výbor regionů, ombudsman na ochranu dat, ombudsman na ochranu práv, dále tady máme zahraniční servis, čili to je těch deset institucí, které mají každá svůj správní rozpočet a k tomu přistupuje operativní eh, rozpočet komise a to je ta největší část naší práce. Ale eh, pak eh, tady máme vlastně ty rozpočty těch deseti institucí, pak máme 36 decentralizovaných agentur, máme sedm společných podniků, které fungují v režimu PPP, a taktéž jejich rozpočty nás zajímají a tedy jak se vynakládají prostředky jim svěřené. Čili to je těžiště naší práce, proto pořádáme slyšení, proto máme Evropský účetní dvůr, který nás podporuje. E, Evropský účetní dvůr vlastně odvádí tu zásadní práci eh, podle toho, jak je to stanoveno ve smlouvách. Eh, jednou za rok počítá chybovost všech fondů a eh, to znamená, jaká část rozpočtu byla vynaložena nesprávně. Mělo by to být méně než 2%, na začátku to bylo 2 až 5, když jsme začali, nebo že já jsem začala, měli jsme ve strukturálních fondech chybovost 14%, dneska jsme pod 5%, čili dlouhodobou prací, systematickou kritikou a zlepšováním se nám podařilo eh, leda z čeho dosáhnout. My jsme výbor, který je snad nejpilnější. Měli jsme 102 zasedání a zpracovali jsme v tomto období víc než 240 zpráv a 34 e, stanovisek nejrůznějších tématům. E, my také napořádáme návštěvy e, v rámci Evropské unie i v rámci třetích zemí, eh, tam, kde má Evropská komise eh, nějaké výdaje. Máme možnost pořádat workshopy, slyšení, eh, případně zadávat studie. Zatím jsme nechali provést 19 studií v oblastech, které nás zajímají. Eh, my se řídíme eh, podle rozpočtového řádu, kde je stanoveno eh, i podle jakých pravidel se stanovuje rozpočet a jeho výdaje. My de facto se zabýváme prací nebo kontrolou práce, kterou realizuje 40 všech úředníků v Evropské unii a to je eh, vynakládáním evropských prostředků. No a samozřejmě závisí na tom, jak to všechno tady vnímáme eh, a jak to vnímá Černí dvor. Dále máme zodpovědnost za Evropskou investiční bankou, kde se střídáme eh, s výborem pro hospodářství v otázce, jaká by měla být činnost této banky, jaké by měla mít výsledky. Provádíme kontrolu prostřednictvím zpráv a finanční zpráv a výroční zpráv. Eh, máme taky na zodpovědnost boj proti podvodům a zde úzce spolupracujeme s OLAFem, to je také naše odpovědnost. Dále je naší zodpovědností Evropský účetní dvůr, kde eh, máme za úkol jmenovat jeho členy a provádět jejich slyšení. No a když si to všechno dáte dohromady, tak jistě eh, budete souhlasit s tím, že eh, máme zcela konkrétní a zajímavé, zajímavé úlohy my vlastně jsme takovými udržbáři a všude tam jsme, my jsme všude tam, kde eh, něco nefunguje. Eh, to vše vrcholí eh, zprávou o absolutoriu za uplynulý rok. K tomu nám něco řekne pan kolega Celer konkrétněji. Každá z 630 agentur Eh, je posouzena v jedné zprávě o svém eh, administrativním rozpočtu, čili my máme eh, celkem potom zprávy, další zprávy o těch společných podnicích a to je vlastně hlavní část naší práce. Tato zpráva se vždy velice pečlivě zpracovává. Má to vždy na starosti jeden zpravodaj, to je systém, který známe z německého parlamentu. A tyto zprávy se rozdávají podle stranického klíče, tedy podle eh, zastoupení té které frakce v parlamentu. No a zpráva, respektive její návrh, je potom předkládána k posouzení a k vyslovení stanovis eh, jiných výborů. Takže ta zpráva vždy nese jméno příslušného zpravodaje. Tak nevím, eh, nezapomněla jsem na něco? Eh, výbor mm, má zde zastoupený sedm frakcí. Každá z nich má svého mluvčího a spolu s těmito mluvčími si potom stanovujeme, nebo já na základě porady s nimi eh, stanovuji, eh, k jakým tématům se budou vydávat zprávy, kam se pojede, eh, kdo tam pojede, vše to zpracovává a zaštiťuje sekretariát, což jsou zaměstnanci parlamentu, kteří mají za povinnost podporovat administrativně náš výbor. Eh, Nalevo ode mě sedí paní kolegyně Dlabajová, místo předsedkyně liberální frakce, pak je tady kolega Tarant, eh, za zelené, kolega Von za socialisty, já jsem eh, osobně z EPP. To, jak se člověk stane předsedou výboru, to v podstatě zase závisí na politických dohodách a vždy Eh, toto jmenování na dva a půl roku. A ten proces stanování, stanovování toho, kdo za jakou frakci bude mít jaký výbor, tak to souvisí také s početní silou té frakce a mm, také s významem toho či onoho výboru. Těch výborů máme v parlamentu 23, je nás tady celkem 37 členů, ale bude nás tady méně, pač nás opouští delegace britské. Eh, pak nás bude 705 eh, v tomto parlamentu a uvidíme, jak se to promítne do početní síly výborů. Eh, náš výbor není příliš oblíbený, poněvadž tady mm, to je skutečně mnoho práce, musíte projít mnoho dokumentů a musíte dlouhodobě sledovat téma, eh, které eh, jste si zvolili. Máme zde například zástupce Londýnské východoevropské banky a tady jde nyní o tom, eh, jak se financuje v Evropě, v Evropské unii jaderná bezpečnost, což tady prakticky znamená ukončování provozu jaderných elektráren. To jsou vlastně e, věci, které podporujeme. My jsme si za ně vyjasňovali, v čem spočívá role Evropské unie, poněvadž e, Evropská unie v současné době podporuje ukončování provozu tří Eh, těchto elektráren na Slovensku, Bulharsku a eh, na Litvě. Eh, jsou to elektrárny s reaktory sovětského typu. My jako výbor pro rozpočtovou kontrolu jsme navštívili všechna tři místa a zajímalo nás, jak to pokračuje, jaké jsou tam problémy, eventuální zdržení a podobně. To je také Eh, součást naší práce. To je takový jeden eh, z velmi konkrétních případů, čili je to i zajímavá práce. No a samozřejmě, eh, že my vždycky jsme zvyklejší než v jiných výborech jít více do hloubky. Martino, ještě něco bychom dodali? Dobré odpoledne, měl bych jeden, jeden komentář Úspěch každého výboru závisí na předsedové. My máme předsedkyni velmi silnou, energickou a odhodlanou. Eh, není to výbor eh, lehký, musíte toho hodně načíst, hodně nastudovat. Máme tady různé způsoby udělování eh, auditoria, pardon, absolutoria. Paní předsedkyně, no tak tento komentář jsem si nezaplatila. dále eh, rozpočtový orgán má dvě ramena. Ten, eh, ten rozpočet tady sestavuje Evropský parlament, ale také rada, tedy zástupci členských zemí. A pokud se týče toho absolutoria, tak nejdříve čekáme na doporučení eh, členských zemí, rady členských zemí a teprve potom my toto absolutorium udělíme nebo ne. Eh, je třeba ovšem říci, bohužel, eh, že rada se těmito prostředky a jejich vynakládáním zabývá daleko méně intenzivně než my. To samozřejmě eh, znamená, že eh, my také občas kritizujeme toho či onoho, eh, že nevykonal dost za ty peníze nebo s těmito penězi. My jsme v současné době začali porovnávat vynakládání prostředků mezi jednotlivými zeměmi. Máme výkonnostní ukazatele, aby každý si to mohl spočítat. tomu patří samozřejmě HDP, míra nezaměstnanosti a tak dále. Čili k tomu patří také otázka, eh, čeho dosahujeme těmi 40, 40 miliardami eur, které vynakládáme třeba na zemědělské dotace. Eh, čili my to tady více eh, pojímáme jako benchmarky, jako rankingy, poněvadž jak si svět se vyvíjí a potřebujeme vědět, jak na tom jsme. A to by mohlo být velmi zajímavé i pro balkánské země. Eh, v roce 1999 náš výbor odmítl vydat absolutorium komisi. Výsledkem bylo odstoupení Santerovy komise, což je, myslím, důležité historické datum pro Evropskou unii. No a od té doby eh, se komise vždy tedy snaží eh, zabránit podobnému scénáři, zejména pokud se týče rozpočtu komise, který je tou největší částí evropského rozpočtu. A samozřejmě dochází k chybám a podstatné je, abychom tedy eh, ty chyby odhalovali co nejdříve, aby bylo dost času na provedení korekcí, protože tady nejde o to, aby, eh, abychom jenom někomu spílali za chyby. Tak eh, vlastně to je všecko, co, bych, co jsem chtěla říci úvodem. Eh, možná, že eh, vám časem řeknu tedy více, eh, případně jestli máte teď otázky, tak je prosím vzneste, jinak dám slovo panu Celerovi. No vidím, že se nikdo nehlásí, takže dám slovo panu kolegovi Celerovi. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi ctí, že tady mohu přivítat tolik kolegů z národních parlamentů mm, mm, výborou výboru pro rozpočtovou kontrolu. K čemu tedy slouží rozpočtová kontrola? Naše předsedkyně již k tomu něco řekla. Já jsem se poslední tři roky intenzivně zabýval udělováním absolutoria komisi za rok 2000. 14 jako zpravodaj své frakce EPP 2015 a 16 jako zpravodaj parlamentu společně s pravodajem jednotlivých frakcí, kteří um, mě doprovázeli. Rozpočtové právo je suverénní eh, pravomoc parlamentu. Vedle usnesení o rozpočtu, který je pak základem pro další aktivity. Naše demokratická instituce um, tedy eh, prezentuje. a mě tak je důležité, jaké cíle formulujeme, eh, které eh, chceme dosáhnout, tak tedy zda jsou skutečně dosaženy a zda pravidla pro provádění rozpočtu byla dodržena. To je úkol eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pomáhají nám přitom výroční zprávy jednotlivých generálních ředitelství komise, které eh, se zodpovídají za svoji činnost za průběh rozpočtového roku, ale mm, podstatný základ je, jsou pro nás výroční zprávy Evropského účetního dvora, který má možnost na místě a intenzivně prověřovat, jak eh, proběhl ten rozpočtový proces. Takže hlavním partnerem je tady pro nás účetní dvůr, který vedle výroční zprávy pro implementaci rozpočtu také dodává zvláštní a speciální zprávy k jednotlivým záměrům Evropské unie, které jsou rozpočtově relevantní a který je také důležitým zdrojem naší činnosti. Proč potřebujeme kontakty eh, s národními parlamenty především? A také eh, až eh, na regiony. My jsme v mnoha oblastech implementace rozpočtu EU v takzvaném sdíleném managementu. To znamená, cíle stanov, navrhne komise, parlament a rada jako spolurozhodující orgány to pak akceptují. Pokud dostanou souhlas parlamentu a zástupců regionu v radě, pak to celé pak se to celé implementuje. Komise je pověřena implementací rozpočtu a administrativními postupy, které jsou v přímé odpovědnosti komise. Většina věcí jako strukturální fondy, kohezní politika jsou ale v, tom, v rámci toho sdíleného managementu. To znamená, eh, bezprostředně pro implementaci projektů které jsou podporovány prostředky z evropského eh, rozpočtu, tak za to jsou zodpovědné členské státy a nebo podle regionálního principu, jako například strukturálních fondů, tak pak také regionální zástupci, kteří to implementují. Často je to tak, že eh, když je smíšené financování, že evropské prostředky jsou kombinovány s národní úrovně, z národního rozpočtu a pak jsou doplněny tam, kde je to možné, kde regiony mají vlastní odpovědnost a mohou přispět národními prostředky. Pak ti, kteří jsou příjemci, kteří eh, implementují programy, také musí dodržovat Kontrola e, na místě se pak implementuje v členských zemí a jimi institucemi, kteří jsou k dispozici pro rozpočtovou kontrolu nebo pro, pro kontrolu um, předpokládaných programů a projektů. Co tedy pro, prověřuje účetní dvůr? Mhm, více než 10 tisíce projektů, tak si dovedeme představit, že to nemůže dělat účetní dvůr sám o sobě, ale jsou metody, mi se to namátkově zjišťovalo, do jaké míry jsou ty projekty korektní, odpovídají pravidlům a jsou cíleně implementovány, to znamená efektivní a účinné. A nebo zda dochází k chybném chybám na eh, straně příjemců nebo plátců. A to se pak odráží v chybovosti. Je tady cíl, stanovení cílů ze strany evropských institucí, které jsme si stanovili, aby chybovost nebyla víc než 2% ve vztahu k těm prověřovaným projektům aby nebyla tady překročena. To je tady práh. Ehm, to znamená pod 2%, předpokládáme, že to je bezchybné, více než 2%, 2% je potřeba korekcí. To se musí odrazit i v odpovídající kontrole implementace projektů a programů. A také, pokud by se ukázalo, že ty prostředky jsou dokonce zneužívány, nejenom tedy chybně, ale také proti mm, učeným cílům, rozporu stanovenými cíly. Když dojde k podvodům, tak to se samozřejmě musí stíhat. Pak jsou tam e, instituce jako OLAF, který je nasazen a e, příjemci pladeb a členské státy, kteří nepoužili e, peníze podle pravidel a cílů, pak musí být vyzváni k odonucení k e, vrácení, návr- vrácení těchto pomyslů, prostředků. Takže kontrola rozpočtu, výbor pro kontrolu rozpočtu má možnost na základě písemně podaných výročních zpráv komise nebo účetního dvora, pak um, klást další písemné otázky komisařům, které jsou pak zodpovězeny a pak to probíhá, probíhá to slyšení s generálními řediteli nebo komisaři samotnými, osobně a ústně tedy, jsou vyzváni ke tomu, aby podali stanovisko. Nejdůležitější je komisař zodpovědný za rozpočet tedy s kolegy a komisařů. To sdílený management je věc, kde musíme konstatovat, že to je oblast, kde jsou největší chybovost, kde největší chybovost. Jak u evropských prostředků, tak z národního kofinancování. E, to je tam, kdy za to nejsou zodpovědné agentury nebo komise. Není to tedy zpravováno přímo. Pak nás velice zajímá spolupráce s národními parlamenty, které mají vlastní eh, postupy na kontrolu rozpočtu, tak eh, mohou přispět vlastními zkušenostmi, nikoli jenom čistě z důvodu eh, kontroly, ale těch, kteří implementují, tak kterým ne proto, aby se jim stěžoval život, ale aby byly informace, nebo aby zjistit, proč jsou chyby, proč jsou odklady, zdržení, abychom se mohli chybám vyhýbat. Takže to tedy k tomu postupu samotnému. Děkuji. Pokud máte otázky, tak prostě zvedněte ruku. Můžete ve vlastním jazyce, máme tady tlumočení na cizí jazyky. Já jsem v tom tedy se dívám na ten program, tak vidím, že tady máme dvě hodiny. Ehm, pozvání, abyste se podíleli na diskusi. Ines, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem Ines Ayala, jsem zpravodajkou za socialistickou skupinu v no, tomto eh, výboru pro absolutorium za rok 2017, eh, o kterém se bude hlasovat eh, v březnu 2019. Jak už bylo vysvětleno, my pracujeme ve spolupráci s účetním dvorem, vedeme s nimi konstantní dialog celý rok, spolupracujeme také s komisí a dalšími orgány, které nám poskytují různé informace. A my se tedy připravujeme na základě dokumentů, které dostáváme eh, od komise, také máme slyšení generálních ředitelů, komisařů, ale klíčovým okamžikem je právě výroční zpráva účetního dvora, kde se právě objevují dvě důležité části. Jedna část to je analýza nebo audit toho, co se stalo v roce 2017 a druhá část to je dialog s komisí, kontradiktorní řízení. A kromě toho tady je ještě takové specifikum na rozdíl od národních rozpočtů a sice, že my pracujeme s ročním rozpočtem, pokud jde o absolutorium, ale eh, který je součástí víceletého rozpočtového procesu, takže někdy to uspořádání je trochu jiné. Eh, když třeba v příštích letech lze využít to, co nebylo utraceno v předchozích letech a někdy eh, až na konci tohoto období a někdy eh, až o mnoho let později, jako letos máme období N plus 3, až skončí 2014 až 2020 období, ještě stále budou tři roky na provádění politik a teprve až úplně na konci, až se dospěje nakonec této lhuty, tak teprve poté získáme eh, celkový obrázek o situaci. Eh, pokud jde o rok 2017, chceme se si uvědomit, že rok 2017 eh, znamená polovinu toho víceletého období. Už se zavedla velká část programu a zároveň už musíme začít kontrolovat eh, výdaje v reakci na uprchlickou a migrační krizi. To bude asi znamenat eh, větší práci i pro účetní dvůr. Eh, teď máme období 2018-2019. Paralelně pracujeme s novým návrhem víceletého rozpočtu, kterému říkáme víceletý finanční rámec. A i tady jsou eh, základní prvky, které eh, vyplývají z rozpočtové kontroly a eh, odrazí se i do přípravy toho budoucího víceletého finančního rámce. To znamená, máme kontrolu, absolutorium a na základě toho se formulují nějaká doporučení rady. Také to je poslední rok před evropskými volbami a toto absolutorium by také mělo ukázat, jaké jsou názory parlamentu, aby to bylo jasné před těmi evropskými volbami v roce 2019. Někdy můžeme udělat takové pozitivní zhodnocení, že se nám stále lépe daří zavádět systémy, které připravuje komise, účetní dvůr i my samotní, eh, tedy systémy eh, kontrolní. Můžeme eh, ukázat, že ta kontrola je produktivnější, zároveň se budují i další kontrolní systémy, tak jak fungují třeba v některých národních rozpočtech i mezinárodních rozpočtech. My tedy se snažíme pracovat na interních kontrolních systémech komise a orgánů jí podřízeným. Vyhodnocujeme efektivitu výdajů, chybovost jednotlivých systémů tak aby už eh, v rámci nastavení fungování systému se minimalizovalo množství chyb. Spolupracujeme také s členskými státy prostřednictvím jednání, jako je toto, eh, kde si říkáme, jaká je eh, chybovost při provádění jednotlivých politik. Jedná se o sdílené politiky, především fondy soudržnosti, částečně také rozvoj venkova kde je to ještě trochu komplikovanější vedle systému spolufinancování. Tady jsou pak různé systémy v členských státech, jak fungují prostřednictvím ministerstev eh, nebo země jako je Španělsko, kde existují takzvané autonomní oblasti, které mají mnohé pravomoci, eh, takže tam se to komplikuje zapojením dalších eh, orgánů, které mohou spravovat využívání strukturálních fondů. A my tedy se snažíme nastavit co nejsilnější systémy, které bude možné snadno ohodnotit, které budou spolehlivé a zároveň je ještě doplňujeme konkrétními audity právě třeba tam, kde se objevují největší rizika. V roce 2017 to byla oblast eh, politik, eh, které řešily eh, azylovou a uprchlickou krizi. kde rozpočty různě narůstaly, měnily se a to je potom oblast, na kterou se zaměřujeme. A na závěr ještě chci připomenout, že tato jednání jsou pro nás velice důležitá. Eh, obecně jednou ročně účetní dvůr nejenže nám předkládá výroční zprávu, kde uvede, co fungovalo dobře, co fungovalo špatně, jaká jsou doporučení, ale obvykle také členové účetního dvora v této zprávě tyto zprávy eh, prezentují v jednotlivých parlamentech, někdy třeba jenom ve specializovaném výboru, takže ostatní poslanci třeba ani nevědí, jak důležitá je ta výroční zpráva účetního dvora. A já bych tedy na vás apelovala už takto včas, abyste toto si uvědomili a abyste se účastnili prezentací výročních zpráv účetního dvora, protože i vy ve svých oblastech nám potom můžete pomoci řešit a hledat problémy, na které poukázal účetní dvůr. Děkuji. Zeller Pan kolega Zeller by ještě něco dodal. Eh, děkuji. Eh, ne, eh, že bych chtěl něco dodat, ale chtěl jsem se zeptat kolegu. Myslím, že je velice dobře, že jsou mezi námi také kolegové z zemí, které uvažují o vstupu do Unie nebo jsou součástí naší politiky sousedství. A to znamená, že Evropský rozpočet pro ně má rezervovány značné prostředky. Prostředky, které ovšem jdou především do rukou vlád. Ale myslím, že tyto prostředky se poměrně málo kdy objevují v rozpočtech, přičemž tedy o nich rozhodují výhradně vlády. Zajímal by mě tedy, nakolik jsou parlamenty informovány příslušnými vládami o tom, jak se vynakládají tyto evropské peníze. Čili máme zde kolegy z příslušných zemí, kteří eh, snad mají také nějaké eh, řekněme, možností spolurozhodovat nebo kontrolovat toto. To by eh, skutečně eh, byla oblast, kde bychom mohli eh, možná spolupracovat lépe. Já tady musím konstatovat, že v těch příslušných zemí ať už tedy v oblasti rozvojové politiky, prostě v parlamentech, to povědomí prostředků od Evropské unie a jaké jsou tady dispozici nástroje, že to povědomí není příliš silné. Jetzt haben wir Frage gestellt. Dobře, takže zazněla otázka. Chtěl by někdo odpovědět? Für parlament. Achim sieht schlecht aus. Also die Frage, sind Sie eingebunden? Takže otázka je, jste nějak zapojeni do kontroly vynakládání evropských prostředků právě u vás na místě? Mittel in ihren jeweiligen Ländern. Gibt es da jemanden, der dazu was sagt? Tak mohl by nám k tomu někdo něco říct? Pitikan. Zahvaljujem. Dubravka Filipovský u Děkuji. Mé jméno je Dubravka Filipovský z srbského parlamentu. Já děkuji za to, že jste eh, tuto konferenci uspořádali otázka rozpočtu v současné chvíli, kdy tedy se jedná o budoucí těch výhledech, je velice důležitá. A pro nás je důležité zejména to, že prostřednictvím návrhu nových výhledů finančních eh, až do roku 2027, eh, to je pro nás povzbudivé, vzhledem tomu, že pro západní Balkán se vydává plánuje vydat více prostředků. No, e, jestliže tady zazněla ta konkrétní otázka, tak za Srbsko mohu říct, že se počítá s vyšším počtem kontrol a to jak přímého, tak nepřímého vynakládání prostředků. Také v rámci ministerstva financí a na úrovni Eh, regionálních a místních orgánů. Počítáme s dalšími kontrolami. Také máme centrální orgán, kde se školí kontroloři, kde se formulují eh, ty úkoly a kde se provádí státní revize. Jde o orgány, které jsou nezávislé na vládě a zodpovídají se pouze parlamentu. Příslušné výbory, jako finanční výbor pro eh, tady v této rozpočtu, to eh, je poněkud eh, obtížný úkol, zdlouhavý, souhlasím s vámi, nepopulární, ale nezbytný. Tak je to podle zákona. Vy jste řekla, paní předsedkyně, že výbor pro rozpočtovou kontrolu se zabývá kontrolou, zejména toho, co příliš nefunguje a vaším úkolem je pokusit se o nápravu. Kontrolujete 35 agentur a dvakrát za rok o nich sepisujete zprávy. Zprávu zpracovává zpravodaj. Moje otázka je taková to. Vy jste hovořila o indikátorech, paní předsedkyně, myslím si, že to je důležité pro rozpočtovou kontrolu. A proto mám otázku, zda eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, bude vydávat eh, doporučení, aby také si zavedli podobné ukazatele, jako máte zde vy. Já si myslím, že je to důležité. Hovořila jsem o srbských kontrolních mechanismech. E, náš parlament má také rozpočtový úřad a jsme vlastně jedinou zemí na západním Balkánu, který má takovýto výbor. Výbor, který má také portál pro rozpočtový dohled. Víme, že Eh, kontrola rozpočtu je velice důležitá práce. To, tolik bych chtěla říct na začátek. Děkuji, to byla paní Filipovský eh, ze Srbska. Já děkuji za váš feedback. Ještě někdo by něco chtěl poznamenat, já vás musím povzbuzovat, abyste eh, využili možnosti a přihlásili se do debaty. náš výbor pro rozpočtovou kontrolu již byl na návštěvě v Srbsku. A my zcela jistě eh, chceme se vyjádřit tedy k té, té míře připravenosti ke vstupu. Eh, samozřejmě se tím bude zabývat více výborů, ale já určitě počítám s tím, že i my budeme vydávat doporučení, zejména na základě předchozí vstupů, eh, poučení, které máme například eh, z Maďarska nebo Polska, co jsou země, s nimiž teď máme velké potíže. Eh, Eh, hledáme způsob, jak bychom tedy si mohli udržet vliv v nově přistoupivší zemí, eh, tak po vstupu, poněvadž eh, po vstupu, jak si to obrovské přestupní úsilí utichá. A my bychom skutečně byli rádi, kdyby ty státy samotné měly Eh, měli úspěch. My vidíme na příkladu eh, vysokrátských eh, zemí, to znamená Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, tady vidíme, že to úsilí Eh, je skutečně důležité pro eh, úspěch. Nejhůře z těchto zemí hospodaří s evropskými eh, prostředky Maďarsko, které s nimi zachází autoritativně, no a samozřejmě v takovémto prostředí se nedá hospodařit dobře. My tedy každopádně chceme, aby ty nové státy byly jaksi dlouhodobě doprovázeny z naší strany my máme eh, mechanismus kooperace třeba v Bulharsku a Rumunsko. Eh, to je mechanismus, který tady funguje, eh, kde tedy přeskoumáváme, jak daleko jsme už dospěli. A ten kooperační mechanismus číslo dvě, to si vlastně Eh, zatím tedy nepředstavuji, že by to takto mělo vypadat také na západním Balkáně, poněvadž ten mechanismus není příliš účinný. Potřebujeme mechanismus, který bude daleko lepší. A možná, že eh, než eh, tedy vstoupíte, bylo by dobré využít toho času, aby se ten mechanismus zdokonale a vytvořil. Čili když se podíváte na součas novou situaci v Rumunsku, tak tam můžeme jenom konstatovat, že tam něco není v pořádku a nemělo by to tak být. Tak eh, něco dalšího, další komentář z vaší strany? Mějte odvahu, my nekoušeme. Dann nehmen Sie vielleicht noch ein bisschen Anlauf und wir geben jetzt der Frau Kollegin. Dobře, takže my dáme eh, slovo paní kolegyni Šmejce o, o absolutoru Evropského parlamentu. Manchmal beißen wir schon. Ja? Děkuji, no někdy koušeme. Já chci připomenout, jak vůbec parlamentarismus eh, vznikl Klár Jan v 20. století byl velice lehkomyslný, co se týče výdajů. Musel zvyšovat daně, hmm, šlechtě se to tehdy nelíbilo a trošičku ho klepli přes prsty a v podstatě mu zabránili, aby byl ještě lehkomyslnější s penězi. Um, my jsme Podobně jako ta šlechta, nejsme sice tak vážení, na, nemají nás tak rádi, když, tak, když plníme svoji práci, ale ti, kteří vynakládají prostředky, totiž daňové, peníze daňových poplatníků v Evropě, tak se jim díváme na prsty, to je náš úkol. A jak už řekl náš předseda, tak už jsme našli ty správné osoby. Já e, chci e, říci, že jsme slyšeli něco o Je to možná trošku zvláštní, protože my chceme, aby se, my jako Evropský parlament se kontrolujeme sami sebe za vlastní výdaje, takže si vlastně děláme to, dáváme to absolutorium. A slyšeli jsme od kolegů, že Eh, ten časový harmonogram pro udělení absolutoria začíná veřejněním roční zprávy Evropského účetního dvora v listopadu jako podklad a pak generální ředitelství až po komisaře tomu může zaujmout stanovisko jak písemně, tak ústně. Pak jsou pozměňovací návrhy, eh, zpráva se dostane k hlasování v plénu. To znamená, od října následujícího roku musí být všechno vyřešeno. Um, absolutorium Evropského parlamentu probíhá trochu jinak. My nepracujeme tolik, ne, nespolupracujeme tolik s účetním dvorem, ale s e, generálním tajemníkem, to je nyní mm, Klaus Vele, který v listopadu um, přichází z body, které byly um, předchozího roku a pak proběhne slyšení k tomuto katalogu. Zbytek je v principu eh, to samé schéma jako při absolutoria komise do od listopadu do Eh, dubna, kdy musí být všechno uzavřeno. Několik stručných bodů. Já jsem eh, zpravodajkou pro eh, kontrolu 2017. I tehdy byly výdaje 1,7 mm, miliard euro z toho 18% mm, šlo na politickou práci, 24% mm, administrativa budova, 40% personál. Mm, u Evropského parlamentu je to jedinečné v tom, že se jedná o administrativní rozpočet v podstatě, což je v kontrastu s operativními výdaji rozpočtu, kde jsou projekty, výzkumné iniciativy a podobně. jsou tedy oblíbená témata, který každý rok eh, se objevují a pak um, um, to řeší dál například penzijní fondy ehm, bývalých poslanců, to již desetiletí existuje, každý rok připravuje nové problémy, je to vždy něco, co Ehm, například parlamentní prezidium, ehm, je pět kvestorů členy, probíhají měsíčně dvě zasedání prezidia, tam je odškodnění za celou administrativu. Problém je v tom, že mm, než se to implementuje, tak poslanci vůbec neví, co se projednálo, jak vypadá většina, odkud pochází iniciativa za tato rozhodnutí. Je to jednoduchý příklad. Parlament má například flotilu automobilů a Máme tedy flotilu, která je poměrně velká a nejsou zaměstnáváni na základě smluv z bezpečnostních důvodů, ale nyní je to tak, že nevíme, co s tou flotilou uděláme. Máme všichni, eh, musíme respektovat klimat a podobně. Částečně máme elektromobilitu, jsme konvertovali tu flotilu. Otázka je, nevíme jak dál. Budou tedy syntetická paliva do budoucna, nebo něco podobného, nebo jaké značky budou k dispozici a proč. To jsou všechno otázky, Eh, na které obyčejný poslanec obtížně odpovídá. Ale když má někdo to štěstí, že je zpravodajkou jako já, tak už to není téma. Dostaneme otázky bez ohledu na to, kde je položíme. Eh, tak eh, ředitelství odpoví a dostanete jaksi přehled nebo náhled do, do toho, jak pracuje parlament. Je tady cítit určitá své vole trošku, protože ne všichni pracovníci parlamentu se řídí stejnými pravidly, u něčeho potřebujete jeden podpis, u něčeho je, eh, kopie pasu, je, eh, ti prohlášení, další podpis. Je to tedy velmi netransparentní, když se na to podíváme blízka. Je to vždy otázka, co se děje ve mm, samozprávě parlamentu, Eh, co se děje v kancelářích členů parlamentu. Jeden z největších problémů jednou měsíčně jsme týden ve Štrasburku, to je sídlo Evropského parlamentu, a my a naši asistenti, spolupracovníci cestujeme z důvodu staré smlouvy tam a zpátky, což stojí um, ehm, tříciferné číslo v milionech. Je to podle mnoha kolegů zcela zbytečné, já mezi ně patřím, ale jak bylo řečeno, tak zrušit tu smlouvu je velmi obtížné. Jsme viděli u um, Brexitu, jak je to obtížné zrušit něco takového. Dobře. Je prostě tomu tak, že administrativní procesy jsou také zpochyb... nebo jsou mm, kontrolovány. Musíme si uvědomit, že to je obrovský aparát, eh, obrovský nemovitý majetek. O 78% všech budov patří parlamentu, ne, tedy my jsme majitelé. To jsou všechny ty delegace, jsou to budovy zde v Bruselu, Belgii, budovy ve Štrasburku, v Lucemburku. A otázka je samozřejmě, jak se spravují. Na jedné straně je to velký majetek, na druhé straně to stojí samozřejmě spoustu peněz jejich údržba. To znamená, absolutorium parlamentu, to je skutečně zajímavé. Tam spousta věcí, když se eh, tím zabýváte jako zpravodaj, tak eh, vidíte, jak si z odstupu, co se děje v běžné parlamentní práci a vidíte, jaká jaká práce vlastně tady za těmi kulisami probíhá a vidíte také, že v mnoha ředitelstvích jsou mnohé evropské státy preferovány, například u bezpečnostních služeb je to Belgie, Francie, Rumunsko, eh, to je společně 400 z 500 eh, členů jaksi personálu. Takže geografická rovnováha ta není, neplatí vždycky, ale má to své dobré důvody. V principu um, um, mohu říci, že oddělení parlamentu vlastně jednotlivá eh, odvádějí vynikající práce. Jsou tady slabiny a ehm, když vidím, že něco nefunguje, samozřejmě to také nastává, ale důležité, abychom se na to podívali, že není možné, abychom my kontrolovali eh, kulisy a ostatní a doma to neměli v pořádku. Samozřejmě jsou tady určité černá, určitá černá místa, ale v podstatě Myslím, že parlament odvádí dobrou práci. A vy vidíte tady, naši tlumočníci jsou právě ve stávce. Co jsou věci, které k tomu patří, ať, tomu chápe, ať to chápeme nebo ne. V principu je to velké téma ať už je to u mm, řidičů, překladatelů. Skutečně tam se mm, pracuje vynikajícím způsobem a tam, kde jsou slabiny, tak tam můžeme uh, hledat řešení společně. Děkuji vám. Pokud máte nějaké otázky, tak teď je na to vhodná chvíle nebo připomínky. je to tak, že už se těšíme tady na tu zprávu o uh, absolutoriu. Pan Cele, já mám otázku na kolegy. V posledních letech, když jsme tom, to tématu mluvili, e, k té druhé, o té druhé formě mm, spolupráce, ehm, výsledky a Eh, viditelnost projektů v západním Balkáně. Eh, protože jsem spoluspravodaj, tak v podstatě ne, eh, bylo rozhodnuto dostávající podpůrné období právě u před, zhraniční spolupráce, tak nejen mezi hraničními regiony v rámci EU, ale také přeshraniční spolupráce se sousedními státy by měla být podpořena. A na to tedy by se měly otevírat naše nástroje. A u příštího finančního rámce bychom toto měli ještě posílit. A tam, kde také v rámci EU mezi jednotlivými státy jsou ještě bariéry z důvodu rozdílných právních systémů, tak tam je, se, mm, byl vytvořen další právní nástroj ke spolupráci e, připravených tedy e, hraničních regionů a institucí. To všechno má hezký barokní titul Evropský svaz pro teritoriální spolupráci, Evropsk... Když se podívám na tu mapu, tak tady máme téměř 60 podobných um, institucí, takže přeshraniční spolupráce se sousedními státy je stále málo výrazná. Takže mezi Maďarskem, eh, Zakarpatskou Ukrajinou, tedy sousední zemí Ukrajinou a eh, to není tak tedy nápadné. Je to má také téma, já si myslím, že pro uh, lidi je důležité, že nejenom um, existuje tedy svoboda pohybu a um, přes hranice v, v rámci Unie, ale v oblastech, kde to historicky není tak odlišné, tak aby i tam se spolupracovalo. A když k tomu bude existovat možnost, tak aby ehm, existovaly různé nástroje a instrumenty, eh, které působí v EU, tak aby se využívaly i pro přeshraniční spolupráci, aby se tedy tato možnost využívala. S novými návrhy na řízení už je tedy další nařízení, které Eh, kde jsou bariéry, eh, překážky přeshraničního spolupráce, tak aby se odbourávaly. Pokud to tedy bude takto odsouhlaseno, co předložila komuse, pro co tedy existuje evropská legislativa, programy Interreg, evropská teritoriální spolupráce, jenom hraniční regiony, ale celé instituce, univerzita a tak dále, aby mohli spolupracovat a měli lehčí přístup k evropským fondům. Tak tady by se měly možnosti zlepšovat samozřejmě. Tady je potřeba úzké spolupráce. Ta práce začíná už v parlamentu. A když um, probíhá výměna názoru s vámi a je tady připravenost k té posilování této přeshraniční spolupráce a hledat nové cesty, tak um, to bude tedy um, posílit to posílí spolupráci v Evropě. Vedle toho, co už dělají vlády, je možné zintenzivnit spolupráci a připravit před vstupem. Chci upozornit na to, že pro zahraniční politiku je tady nová, nové nařízení, kde byly doposud oddělené nástroje v rozvojové spolupráci a prostředky již pro sous- politiku sousedství byly dány k dispozici v jednom nástroji, takže tady se také diferencuje v jednotlivých oblastech a pak samozřejmě to bude postupovat podle toho, kde budou ty výzvy a kde budou aktuální výzvy, jako je třeba teď migrace, jak na to reagovat ze strany komise na jedné straně. Um, když na jedné straně budou výzvy veliké, tak ty prostředky ehm, ze politiky sousedství nebo mm, přestupní politiku budou použity v obou těchto oblastech. E, to nebude tak výhodné. A proto ta otázka, do jaké míry tedy budeme um, rychle tedy přecházet ke spolupráci. Já bych navrhla, abychom tu druhou otázku eh, převzali do druhé části. Eh, to bude eh, západní Balkán a eh, peníze z EU. Zatím se tedy eh, bavme o tom absolutoriu. Děkuji, nyní pan kolega Kohn a to je absolutorium evropských institucí. Děkuji, Frau Vorsitzende. dobrý den, e Miredita. Ich denke, das ist richtig. Mein... Pan Kohn. Ne, ano, já budu hovořit německy, poněvadž albánsky mluvím ještě e, hůř než srbsky. E, já jsem e, pan Kohn, Eh, jsem z Německa, z blízkosti města Cáchy. Já jsem členem také albánské delegace. Dosud jsem neměl to potěšení eh, být eh, v, Balka, v Albánii, ale s paní kolegyní Labajovou jsme začátkem minulého roku byli v Chorvatsku, čili tím jsem si už tak trošku vytvořil obrázek o vašich zemích. Takže jsem rád, že eh, jste se tady jak si dostavili k takovému eh, rychlému kurzu o tom, jak to chodí v Evropě. Ale tedy k tomu mému tématu. Já jsem zpravodajem pro rozpočet Eh, na 2017 a sice absolutorium pro ostatní instituce, to znamená všechny, kromě Evropské komise a Evropského parlamentu, ale to už jste slyšeli. To se týká výboru regionu, to znamená eh, instituce, kde se scházejí zástupci regionu a, eh, a primátoři měst. Dále je to ECOSOC, kde jsou zastoupeny mládežnické organizace, sociální organizace, dále Evropský účetní dvůr, Evropský soudní dvůr, Evropský ombudsman, Evropský ochránce dát, Evropská rada a Rada Evropské unie. Všechny tyto instituce Eh, mají zapovinnost skládat své účty parlamentu a to každoročně. My to velice podrobně prověřujeme. Eh, ty rozpočty se skládají eh, v podstatě z administrativních výdajů a na evropském rozpočtu se podílejí zhruba 6%, čili to není mnoho. Přesto Ovšem je třeba, aby ty prostředky byly vynakládány řádně a abychom měli co předložit eh, našim občanům, které samozřejmě zajímá, jak zacházíme se jejich penězi. Velká část toho rozpočtu se týkají personálu, to jsou zpráva budov, eh, překlady, cestovní náklady a tak dále. A nejzajímavější tady je, eh, poněvadž všichni jsme občany Evropské unie, ale de facto eh, máme takto možnost eh, jak si vhlédnout více toho, co tady v Evropské unii máme, jak si jsou tady lidé, instituce, kdo se o co stará, kdo je zač zodpovědný. Samozřejmě, že jsme v kontaktu se zástupci těchto institucí, a v parlamentu můžeme ovšem diskutovat. Jako parlament jsme samozřejmě spojencem v té chvíli, kdy instituce obhajují své výdaje vůči členským zemím, poněvadž členské země často mají eh, zájem eh, výdaje těchto eh, agentur a institucí minimalizovat, čili Nicméně na všechno je třeba peněz, takže pokud něco očekáváme od Evropské unie, musíme být ochotni také do toho vložit peníze. No a ty instituce, o kterých jsem hovořil, samozřejmě potřebují mít svoje finanční prostředky, aby mohl plnit své úkoly. Ale jak jsem již řekl, tyto prostředky je třeba vykládat smysluplně a samozřejmě je tady potenciál různých úspor, takže třeba některé instituce eh, se dělí o budovy nebo Eh, například eh, překladatele si eh, instituce mezi sebou půjčují, aby těmi prostředky bylo nakládáno rozumně a efektivně. Jako parlament musíme se také zabývat problémy a k tomu patří třeba také neplacené stáže nebo mm, tam, kde třeba nefunguje rovnoprávnost mužů a žen, pokud se týče obsazování míst, nebo eh, kde jsou problémy s kariérním růstem, nebo je narušena eh, rovnováha mezi jednotlivými národnostmi. Takže to je právě naše práce zaměřovat se na tyto věci a eh, snažit se přijít na vhodné řešení. Eh, většinou ta spolupráce funguje docela dobře, až na jeden případ, a to je rada, která příliš nefandí spolupráci s Evropským parlamentem. Nicméně jsme na poměrně dobré cestě. Naše předsedkyně eh, vede rozhovory spolu s kolegy z Belgie, tak aby tedy na příště i rada mohla získat absolutorium od parlamentu. Samozřejmě má tady otázky, tak já, paní předsedkyně a všichni kolegové, jsme vám rádi k dispozici a já vás mohu jenom povzbudit, abyste kladli otázky. Dobře, a nyní jsou na řadě agentury, pan kolega Sarvama. Děkuji, paní předsedkyně. Já se jmenuji Petry Sarvama, jsem prvním místopředsedou rozpočtového výboru a koordinátorem Evropské lidové strany, respektive její parlamentní frakce v tomto výboru pro rozpočtovou kontrolu, což je výbor, který stojí v srdci parlamentu, zkoumá evropské orgány, zda vše dělají podle práva a zda řádně plní své závazky pokud jde o řádnou finanční zprávu. Aniž bych opakoval to, co už tady zaznělo a omlouvám se za spoždění. Já jsem velice rád, že vás tady všechny vidím na tomto výboru. Je to pro mě velice důležité, ale aniž bych příliš mnoho opakoval, tak bych chtěl říct jednu věc o absolutoriu obecně. Je to eh, detailní a sladěný postup. Během nějž tento výbor organizuje slyšení orgánů, které zkoumáme. A skutečně eh, jim adresujeme hodně kritiky, eh, pozitivní kritiky, ale někdy také velmi negativní. A zda absolutorium udělíme nebo odložíme, to je vždy pečlivě zvážené rozhodnutí. Je třeba si uvědomit, že pokud neudělíme absolutorium, tak je to velice silný politický nástroj kdy se poukazuje na nesrovnalosti při provádění evropského rozpočtu. Pokud eh, nedojde k řádnému uzavření účtu, tak eh, příslušný orgán musí jednat podle doporučení výboru pro rozpočtovou kontrolu, než znovu požádá o absolutorium. A eh, případné dodatečné udělení absolutoria tedy ukazuje už na řádnou zprávu prostředků evropských daňových poplatníků. Myslím, že už o tom mluvil pan Kon, že už se spolupracujeme s Evropským účetním dvorem. Účetní dvůr je důležitým nástrojem v celém tomto postupu, je nezávislý, je to nezávislý externí auditor a posuzuje nesrovnalosti v provádění rozpočtu EU, e, případně prošetřuje některé případy. Ještě e, pár slov k evropským agenturám, což jsou decentralizované agentury. Já jsem byl dvakrát e, s tínovým zpravodajem za EPP pro agentury a byl jsem zpravodajem parlamentu pro absolutorium za rok 2012 a teď jsem zpravodajem parlamentu pro rok 2017. Co to vlastně jsou ty agentury? Agentury umožňují eh, dělat z Evropy lepší místo, pokud to tak mohu jednoduše říci. Eh, mají hodně úkolů. Agentury byly zřízeny Evropskou unii, aby plnili technické a vědecké úkoly, pomáhají institucím provádět politiky a rozhodnutí, jsou rozložené po celé Evropské unii, pracují na problémech, které se dotýkají každodenního života 500 milionů lidí, kteří žijí v Evropské unii a mají opravdu velký dopad tím, že evropským institucím a členským státům poskytují specializované znalosti v oblastech, které jsou skutečně různorodé. Jedná se o potraviny, které jíme, proto máme agenturu EFSA, jedná se o léky, které bereme eh, prostřednictvím eh, EMA chemikálie, s nimiž se dostáváme do kontaktu. Na to máme Evropskou agenturu pro chemi, eh, chemické látky. A všechny tyto agentury sídlí v různých městech členských států. Někdy to jsou hlavní města, někdy běžná města. Máme také agentury pro dopravu, pro základní práva, pro pracovní život, celkem je jich 32. A hlavní část kontroly a monitorování evropského rozpočtu spočívá právě v tom, že velice detailně eh, se díváme na ty decentralizované agentury Tyto samostatné agentury mají politický mandát k provádění svých úkolů nezávislé, eh, spravují sami svůj rozpočet, jsou nedílnou součástí politické struktury Evropské unie, jejich účty a kroky eh, samozřejmě se drží pravidel a hodnot Evropské unie. A úkolem parlamentu v tomto případě při udělování absolutoria je zkontrolovat, zda všechny tyto aspekty byly řádně eh, splněny v práci agentury. Děláme také slyšení, děláme kontroly přímo na místě. V agenturách máme eh, podrobný dotazník, který musí každý den, eh, každý rok vyplňovat. Vedeme s nimi diskusy, také se setkáváme s jejich zaměstnanci, pravidelně sem jezdí. Závěrem chci ještě říct, že výbor pro rozpočtovou kontrolu během let, kdy udělujeme absolutorium pro agentury, formuloval doporučení eh, v různých eh, oblastech. Typicky se může jednat eh, o slabé stránky při udělování veřejných zakázek v agenturách, nebo to jsou nedostatky v každoročním provádění rozpočtu, kdy dochází k nějakým převodům nebo se něco škrtne. Zkoumáme jejich zaměstnaneckou politiku, transparentnost, interní kontroly a cílem naší práce je nedělat nějaký mikromanagement eh, každodenní práce agendur, ale sledovat plnění rozpočtu a poskytovat politické vedení eh, pro plnění úkolů agentur. Tento výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, klade velký důraz na výkonnost, místo toho, abychom se jenom dívali na čísla a na výdaje, protože chceme sledovat také dopady a výsledky, jichž se dosahuje pomocí eh, paní peněz evropských daňových poplatníků. Děkuji.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 ještě společné podniky a paní kolegyni Glabajovou. Again. Děkuji, paní předsedkyně, ještě jednou dobré odpoledne. Já se jmenuji Martina Dlabajová, jsem z České republiky, tedy z jednoho z členských států, které přistoupily v roce 2004. Stále ještě máme tedy čerstvé zkušenosti s financováním z fondů EU, ale myslím, že také máme mnoho zkušeností, o něž se s vámi můžeme podílet. Já jsem jednou z místopředsedů tohoto výboru a jak už jsem říkala, je to docela náročný eh, výbor, ale co se mi na něm líbí, to je horizontální pohled na všechny politiky EU, na to, co funguje, co nefunguje. Eh, my se snažíme formulovat doporučení, aby to fungovalo lépe do budoucna. To je velice důležité. Eh, myslím si, že toto školení je velice užitečné pro nás všechny, i pro europoslance. Myslím, že bychom to měli dělat i pro sebe. Já osobně jsem moc spokojená, že si mohu vyslechnout eh, informace o těch jednotlivých eh, postupech absolutoria já jsem měla to štěstí, že jsem byla zpravodajkou pro absolutorium ve svém druhém roce působení eh, v tomto parlamentu. Byl to druhý rok mých politických zkušeností. Získala jsem tak dobrý přehled o všem a o spolupráci, jak tady funguje. Pak jsem zůstala stínovou zpravodajkou pro absolutorium pro Evropskou komisi a pro společné podniky. A letos jsem zpravodajkou tedy pro společné podniky. Už jste slyšeli hodně informací o postupu absolutoria a já bych řekla něco více o těch společných podnicích. Co to vlastně je? Je velice důležité pochopit, proč byly eh, zřízeny společné podniky a jak fungují. Je to na základě článku 187 smlouvy o fungování EU a jsou to specifické struktury potřebné pro účinné naplňování výzkumu, vývoje a technologického pokroku v Evropě. Členy společných podniků obvykle jsou Evropská unie zastoupená komisí a různá hospodářská průmyslová združení, jakož i další partneři, kteří působí ve výzkumu a ve vývoji. Společné podniky eh, mají, eh, jsou tedy výzkumné agentury, mají výzkumný program a fungují na základě eh, výzev k překládání projektů, mají své vlastní příjemce, kdy spustí výzvu a potom poskytují financování. Typický typ společný podnik, a začnu tím největším, potom budu mluvit o penězích, je v fúze pro energii, dobře je to známo pod eh, názvem ITER, to je společný podnik pro přípravu, design, výzkum, vývoj a výrobu eh, nejpokročilejších technologických složek na budování takzvaného ITER a EU eh, e tam přispívá na náklady ve výši 50 Je to mírová mírová jaderná výroba se sídlem v Karadaši ve Francii. Pak tady máme společný podnik Cezar, tedy to je výzkum v oblasti jednotného evropského nebe. To se zaměřuje na řízení letového provozu a posílení výkonnosti letecké dopravy. Pak máme ještě dalších šest zvláštních typů společných podniků, což jsou společné technologické iniciativy, které jsou zřízeny k provádění části výzkumného programu těch větších eh, průmyslových projektů, mají zkratku JTI a mají úkoly v oblasti novátorského zdravotnictví, kdy připravují nová léčiva, léčby, nová antibiotika. Dále to jsou um, palivové články a vodíkové články na zavedení eh, zelené dopravy zelené nebe, eh, respektive pardon, čisté nebe, kde se eh, vyvíjejí letouny, které produkují méně CO2. Potom máme bioprůmysl, který používá obnovitelné zdroje energie. Máme Excel, což jsou eh, systémy elektronických součástí na posílení výrobních kapacit v EU. A potom to je projekt Shift to Rail, eh, který se snaží o vybudování kvalitnější železniční infrastruktury, eh, která umožní prudce snížit náklady, posílit kapacitu a spolehlivost vlaku. Takže to je celkem osm společných podniků, které samozřejmě musí být kontrolovány naším výborem a Evropským parlamentem jak funguje financování těchto společných podniků. Uvedu příklad ne pro roky, ale pro současný víceletý finanční rámec, což je sedmý víceletý rámec, který skončí v roce 2020. Celý je 1800 eh, milionů eur a Eh, všechny společné podniky dohromady představují 10 miliard eur, což je celkem 0,9 celého MFF. To jenom, abyste si udělali představu o objemu rozpočtu. Největší, jak jsem říkala, je, je F for Energy, neboli ITER. Rozpočet na všech sedm let je 3, jsou 3 miliardy eur, což představuje 0,27 celého rozpočtu víceletého finančního rámce. To je jenom pro představu o objemu peněžních prostředků. Jaké jsou hlavní, hlavní výzvy, které máme v souvislosti s absolutoriem eh, společných podniků? Dám vám konkrétní příklady z minulých absolutorií u společných podniků a potom na závěr bych chtěla říct pár obecných poznámek ke společným podnikům a jejich řádné zprávě. Jedním z problémů u společných podniků a udělování absolutoria je eh, neexistence jasného rozdělení mezi rámcovými programy, které eh, přesahují eh, dva nebo, dvou nebo více let ukazatele potom neumožňují skutečně vyhodnotit eh, výkonnost v čase, protože dochází k tomu překrývání mezi roky. Další velký problém u některých společných podniků jsou veřejné zakázky, především eh, ty eh, velkoobjemové, a také se eh, kvůli komplikovaným postupům prodlužuje lhůta pro uzavření zakázky a tady pak je důležité, jak se nastaví hodnocení výkonnosti při udělování absolutoria. V některých případech v minulosti byly společné podniky informovány o insolvenci určitých příjemců, ale nepokusili se eh, získat zpět platby, které už těmto příjemcům eh, poskytli, neudělali to včas. To jsou takové typické problémy, které zaznamenáváme. Měli jsme v posledních třech letech dva typické případy. Jednou, jedním případem byl právě ITER, ten největší podnik, kde absolutorium bylo odloženo kvůli změnám v managementu. Bylo třeba pro výbor připravit takové nové milníky týkající se nové formy fungování celého podniku. A další konkrétní případ, kdy bylo absolutorium odloženo, to byl Artemis, dnes Excel, kde dva společné podniky fuzovaly dohromady uprostřed uh, účetního období. A to pochopitelně uh, nám dávalo málo času pro poskytnutí údajů úřadům, které zodpovídají za absolutorium. Takže toto je typická věc, které čelíme při udělování absolutorium. Pokud jde o ten, tu řádnou zprávu obecně, úkol společných podniků jako výzkum, vývoj, inovace, technologický pokrok, to jsou úkoly velice složité, špatně se kontrolují, zvláště pokud jde o řádný přístup k výkonnosti. Jak můžete ohodnotit výkonnost, když pracujete na něčem, co bude hotové v roce 2030? jenom eh, stanovení chyb nebo nedosahování výsledků či výstupů nepředjímá eh, výsledek celé operace. Někdy ty eh, výsledky a výstupy mohou být maximálně odhadovány s určitou pravděpodobností, ale nejedná se o jistý výsledek. Na rozdíl od jiných programů Výkonnost společných podniků a řádná zpráva, eh, to jsou věci, které záleží nejenom na úspěšnosti výzkumných projektů, ale také na zjištění, která někdy nelze zjistit vůbec. V dnešní situaci eh, něco může být vnímáno jako ztrátu zdrojů ale někdy později to může být chápáno jako budoucí investice a to je těžko dosažitelná rovnováha. A velice specifickým aspektem v souvislosti se společnými podniky je nutná mobilizace zahraničního kapitálu. To někdy může překročit i tu původní investici z evropských peněz nemluvě o dlouhodobých finančních nebo nefinančních příspěvcích u společných podniků. Činnosti společných podniků tedy posilují nejen evropské hospodářství. Bylo řečeno, že působí v oblasti léčiv, jaderné energii, lepších letounů. A také ty podniky se snaží investovat do lepší kvality života všech občanů. A to je tedy něco, co je těžko převoditelné do čísel nebo kvantity. A proto udělování absolutoria je zde velice složité a musíte mít po svém boku kvalitní členy výboru pro rozpočtovou kontrolu, abyste na to mohli pracovat. Ráda zodpovím jakékoliv otázky. Děkuji. Ja, herzlichen Dank. Damit wären wir... Děkuji. Tím jsme skončili ty hlavní bloky k absolutoriu. Jsou nějaké připomínky, otázky? Není tomu tak. Takže ehm, s, na programu je spolupráce s účetním dvorem, národními parlamenty. Ehm, máme velký zájem o to, aby evropské prostředky které se vynakládají, tak aby je také kontrolovaly národní parlamenty. Národní parlamenty um, se zajímají o to, co se děje s evropskými penězmi. Zda je to dostatečně dobré. My nás eh, vždy zajímá, aby nám také informovali, co se děje. Zda mají návrhy na zlepšení, to nás skutečně zajímá. Ehm, ne, nebyl, měli by se to vnímat jako zradu vlasti. Všichni musíme spolupracovat, aby to bylo co nejlepší. Vyhrajete svoji roli, my hrajeme svoji roli. Já chci skutečně apelovat na vás, abyste nám pomohli, abychom všichni dosáhli lepších výsledků. Není to vždy snadné, protože evropské prostředky jsou um, svázány se, se sankcemi. Um, když eh, toto mm, relativně dobře zvažujeme, tak máme zájem na tom, aby eh, fungovaly systémy zjištění chyb. Mm, pokud všechny nefungují, tak máme problém. Otázka spolupráce s účetním dvorem pro nás je samozřejmě důležitá. Evropský účetní dvůr to je 28 členů, 900 členů personálu, auditorů, ale také překladatelů. Pro nás je tato spolupráce velice důležitá. Když se podíváme na strukturální fondy, tak v roce 2015 jsme měli milion 88 eh, tisíc 386 eh, projektů celé EU. A tyto projekty z toho 1,1% bylo kontrolováno členskými státy na místě. Komise sama má 0,2 programů zkontrolovaných, účetní dvůr též 0,02 e, Otázka je, zda to nejsou stejné projekty, které e, kontroluje komise a účetní dvůr, aby tam byla vzájemná kontrola. Takže já chci upozornit na to, že otázka rizika kontroly nebo častosti nebo frekvence kontrol není tak vysoká aby se to, že by se to kontrolovalo na místě. Proto se musíme navzájem ujistit, eh, abychom eh, postupovali správně, protože si nemůžeme dovolit společně, aby evropské prostředky eh, vlastně, aby došlo ke ztrátě reputace. Abychom v každém případě garantovali, že evropské prostředky budou skutečně vynakládány nejlepším možným způsobem. Proto je pro nás Evropský účetní dvůr samozřejmě důležitý, vzhledem k tomu, že EU eh, kontroluje jenom 0,2 všech projektů. Eh, vidíte, v čem je náš hlavní problém. Musíme ujistit, že náš systém funguje, naše zprávy eh, fungují, aby se na to členské státy mohly, vlády mohly spolehnout. Národní také kontrolní úřady, národní parlamenty. My jsme tedy skupina těch nedůvěřivých a e, z mého hlediska se to totálně osvědčuje být opatrný. Bojujeme proti podvodům, máme hodně tedy e, mm, checks and balances. Víme, že hodně peněz Evropské unie se tedy spravuje a je, jsou to, to prostředky atraktivní pro všechny možné osoby. Každý případ podvodu, který nám uteče, je podvod na evropském daňovém poplatníku a společném projektu. A nakonec se to jedno, stejně uká provalí jednou. Eh, vedle této práce eh, s tím, eh, s tou chybavostí, absolutoriem, DAS, doporučením k absolutorium, které podává výbor, tak jsme odkázáni na to, že všechny instituce má osoby, které se Mm, také mm, vlastně účastní tohoto eh, projektu a jsem ráda, že všichni, co to dělají, to dělají s přesvědčením a rádi. Boj proti podvodům, na to chci upozornit. Je tam 500 zaměstnanců, vzhledem k těm množství peněz, je to skutečně kapička moři, tak eh, to musíme zlepšit. Zítra dopoledne eh, se věnujeme tomuto úřadu a zlepšení jeho fungování, prověření dosavadních výsledků. Pro nás je to tedy velice důležitá otázka. Nemůže jít o tom, abychom tady um, ehm, mm, stavili jenom nějaké usvědčení, jde o to, abychom to udělali lépe. OLAF je důležitá oblast naší práce, protože úřad pro boj proti podvodům na evropské úrovni a pro evropskou spolupráci je zcela no, je, je nový, to nový úřad. Eh, existuje poměrně relativně krátkou dobu, asi 20 let. Um, nedělá tedy trestně právní věci, no má administrativní, na to nem, trestní právo nemá moc, pravomoc, právní základ. Eh, může zabavit podklady v členských zemích, ale je odkázat na spolupráci s národní policií a justicí. A proto máme také, jsme založili evropského prokurátora, který začne pracovat v roce 2020. Bude to finanční prokuratura. Eh, tomu budou moci, ale nikoli muset přistoupit členské státy teď přistoupili téměř všechny, kromě těch, kteří si vzali opt-out z oblasti justice, to znamená Dánsko, Finsko, Velká Británie. Švédsko doposud nepřistoupilo, bohužel Maďarsko a Polsko, které jsou velkými příjemci evropských prostředků. A e, myslím, že je možné říci, že pokud se k tomu nepřistoupí, tak nedostane prostředky. Můžeme chránit naše prostředky, když trestně právní stíhání podvodu bude možné. Pokud to nebudeme moci garantovat, nebudeme moci garantovat, eh, což nebudeme v těchto dvou případech. Takže to je stálý problém, protože případy, které má ten úřad pro boj proti podvodům s pomocí národní policie eh, vypracovává zprávy a posílá je národní justice. Musíme zajistit, aby národní justice také se tomu věnovala, ale to my nemůžeme. Máme problémy to zpracovat nejenom protože to nechtějí justiční orgány, ale protože máme dlouhodobé, eh, dlouhá řízení. Takže nám to je sděleno až po 36 měsících, pak 18 měsíců vyšetřuje a pak se spočítáte, tam je doba promlčení, 6, 60 měsíců, takže skutečně tady máme velký problém. Národní účetní dvorice se týče evropských peněz, tak jsou různě aktivní. Máme dobré zkušenosti, ale také máme zkušenosti eh, s tím, že účetní dvory mají sami různé pravomoci a právní základy v členských zemích, aby mohli sami být aktivní, při, pokud dojde k plítvání peněz daňových poplatníků. Přijde na to, kolik má pravomocí má účetní dvůr. Pokud jich má hodně, tak je efektivnější, pokud méně, tak je méně efektivnější. Při eh, ochraně národních peněz daňových poplatníků i evropských daňových poplatníků. Když skutečně chceme pomoci zemím z rozšíření, skutečně chceme podpořit, tak musíme národní účetní nebo kontrolní úřady musí dostat skutečný právní základ. Musíme tedy zajistit to, aby eh, nejvyšší kontrolní úřady v, každých, eh, v každém státu měly skutečné pravomoci ke kontrole státního rozpočtu. Jenom tak budeme mít jistotu, že dosáhnou na národní úrovni cíle, kterých chtějí dosáhnout. Mé, mým přáním by bylo, a nechápu, jak to, eh, že to není více jaksi propagováno u národních parlamentů, to jsou obtížní klienti. Vy jste pro nás obtížní klienti, protože národní parlamenty, když nabízíme podobné akce, abychom se zamysleli nad tím, jak to dělat lépe společně, tak národní parlamenty nepřijdou. Hm, když dostávají evropské prostředky, tak kdo tedy dostává? prostředky, tak je vezme, spravuje a dál už se o to nestará. Naším cílem musí být, aby tyto procesy, toto eh, vlastně informování o tom, jak, co se děje s těmi penězmi, jak to dělat lépe, abychom mohli vyzvat vlády k některým věcem, tak potřebujeme, eh, aby většinové frakce, nejenom opozice, Nechceme to z toho udělat nástroj pro opozici. Chceme, aby to byl nástroj pro Unii, která chce společně dosahovat lepších výsledků. Když jsme tedy na, na místě, na misích, tak klademe důraz na to, aby člen, abychom se sešli se členy národních parlamentů s evropskými eh, nebo rozpočtovými výbory. Bohužel často Ehm, to ne, nejzohledňujeme kalendář národních parlamentů. Když my cestujeme, tak je to buď v týdnu, kdy je karneval, nebo těsně před Vánocema, nebo před letní pauzou. Když všichni jsou na prázdninách, pak je tam málo poslanců, které zastihneme, se kterými můžeme jednat. Ale to, co si představujeme, tedy skutečný dialog, tak z časových důvodů bohužel to neproběhlo. V každém případě máme o to zájem. Když něco uděláte na místě, kde potřebujete náš názor, budeme rádi. A pokud budeme pozváni, tak eh, přijedeme. To jsem chtěla tedy říci k tomu tématu.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 pozvání na tuto signifikantní debatu. Eh, je to podstatné nejenom pro eh, evropské daňové poplatníky, ale také pro nás, protože ty peníze dostáváme a přetavujeme je v investice. A samozřejmě provádíme due diligence. V našem výboru my eh, máme eh, Vysoký státní kontrolní výbor, což je nezávislý orgán provádějící audit státního hospodaření. No a podle poslední úpravy zákona z roku 2015 Eh, prověřujeme také provádění rozpočtu. Jsou zde zapojená dvě ministerstva, eh, která sledují vynakládání eh, rozpočtových prostředků. A jak jste řekla, paní předsedkyně, Eh, příslušné fondy kontroluje nejenom OLAF, ale také eh, ten vysoký státní kontrolní výbor. Takže veškeré peníze se posuzují podle stejných postupů. Vše je postoupeno do našeho výboru a práce, kterou provádí tento vysoký kontrolní úřad vlastně svědčí o tom, jak toto posuzování je důležité. A také může kontrolovat, jak se plní jeho doporučení. Podstatné je, že my zjišťujeme, že mnoha z těch našich doporučení se neplní. A abychom to napravili, ustavili jsme podvýbor našeho výboru, který má eh, na starosti právě sledování plnění doporučení eh, našeho rozpočtového úřadu v Albánii. Po zavedení tohoto podvýboru jsme zjistili, eh, že Auditu rozpočtu se věnuje nyní daleko větší pozornost. V minulosti nás zajímala hlavně eh, efektivnost vynakládaných prostředků. Ale eh, to jsme teď eh, spravili. Takže eh, teď eh, se také eh, zaměříme na tom, zda ty peníze jsou vynakládány moudře. My jsme ve výboru provedli provedli eh, slyšení, veřejná slyšení s příslušnými ministry, kteří mají za povinnost se nám zodpovídat. Ale také se náš úřad eh, daleko více zaměřuje na to, jak se nakládá s našimi doporučeními včetně vyšetřování případů, eh, které jsou považovány za podvodné. Musím říci, že Albánie a další země nadále jsou odhodlány eh, pouštět se také do eh, projektů, které tedy eh, nejenom budou vlastně promotovány Evropskou unii, ale prostě také to, co je hlavně tedy skutečně, skutečně potřebné všem. Děkuji. paní Filipovský. Zahvaljujem. Složila bych se s váma, předsedávající, da... Děkuji. Souhlasím s vámi, paní předsedkyně, že využívání evropských prostředků by mělo být efektivnější a že musíme vést trvalý dialog mezi parlamenty členských států a vaším výborem pro rozpočtovou kontrolu. Já bych chtěla doplnit, že Srbsko přijalo strategii boje proti podvodům s evropskými prostředky na období 2017 až 2021 a je to doplněno i akčním plánem, který byl přijat 26. října 2017 na jednání vlády. V návaznosti na akční plán zřídilo Srbsko úřad pro audit evropských prostředků. Týká se to všech fondů z nichž Srbsko dostává peníze v rámci eh, předstupního nástroje. Eh, tento eh, auditní úřad posílil své kapacity. Byl tam vytvořen tým auditorů pro program IPARD, Máme i speciální auditní strategii pro IPARD, vytvořili jsme proto potřebné struktury. A co to konkrétně znamená? V roce 2017 odbor pro boj proti nesrovnalostem a podvodům při používání evropských fondů provedl čtyři správní eh, ověření Jedno toto ověření eh, bylo realizováno ve spolupráci s OLAFem a ty zbývalé tři eh, s odborem pro zprávu evropských fondů při ministerstvu financí. Při posledním jednání 12. prosince 2017 v Bruselu, na němž se sešli srbští zástupci se zástupci OLAFu, jsme se dohodli, že ke zlepšení spolupráce mezi naším úřadem a OLAFem bychom podepsali memorandum o spolupráci. Eh, to memorandum by podepsalo Ministerstvo financí a OLAF. A v tomto memorandu by se definovaly oblasti prioritní spolupráce. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Und Memedi von Fajro Děkuji a nyní pan Nemeti z Makedonie. Gospodě, Okay, thank you. I'm a gentleman. Děkuji, já jsem tedy muž, ale to nevadí. Jsem poctěn, že tady mohu být a Chtěl bych tedy přednést svůj příspěvek do dosavadní diskuse. Já nejsem ekonom, ale pokusím se učinit maximum a také nějak přispět k tématu. Myslím, že nejsme tak dobří eh, ve využívání evropských prostředků, mám tedy na mysli Makedonii, to tež asi platí i pro další země západního Balkánu. Nebudu ale mluvit o ostatních zemích, budu mluvit pouze o Makedonii. Dosud eh, eh, myslím, neodvádíme dobrou práci při využívání dostupných peněz na přeshraniční spolupráci nebo i peněz z jiných evropských fondů. E, ta přeshraniční spolupráce se nám docela daří. E, až budeme později hovořit o přeshraniční spolupráci, tak statistiky ukážou, že máme docela dobré výsledky v této oblasti. Vy tady celou dobu říkáte, že parlament nesehrává žádnou úlohu, že nesehráváme žádnou úlohu pro evropské peníze, ale ani v našem vlastním národním rozpočtu. Máme mnoho agentur, do kterých volíme lidi, ale nemáme žádný dohled nad těmi agenturami. Oni nám každý rok eh, podávají zprávy a to je všechno. Ale pak už nic nehlasujeme, nemůžeme těm agenturám nic, nic říct, přestože jsme je my jako parlament zřídili. A včetně státního auditního úřadu a nemůžeme s tím nic moc eh, dělat. A já jsem rád, když slyším, že vy na to tlačíte a plně souhlasím s tím, že parlament musí mít přehled a kontrolu nejen nad evropskými penězi, ale také nad národními penězi a zatím tu kontrolu nad tím nemáme. Myslím, že pokud jde o zneužívání evropských peněz, musíme být eh, velice eh, na to opatrní, protože se mi zdá, možná se mýlím, ale zdá se mi, že postupně vytváříme síť lidí, kteří jsou eh, velice důmyslní při eh, zneužívání evropských prostředků. A bohužel eh, to platí i pro některé zástupce členských států, bohužel. Nevím, jestli je jednodušší získat peníze na západním Balkánu než v členských státech, možná tomu tak je ale skutečně jsem přesvědčen, že bychom všichni eh, si měli všímat toho, co se děje, jak tyto sítě vznikají. Já vím, že se to děje. Nemám nic v rukou, co by nám umožnilo je zastavit, ať už se jedná o různá velvyslanectví, která zastupují evropské země, nebo o lidi mimo velvyslanectví, ale říkám to upřímně, musíme k tomu přistupovat otevřeně a je třeba řešit i tohle. jedna z těch myšlenek, kterou navrhujete, by byla právě, že by parlament měl pořádnou kontrolu i nad evropskými penězmi. Děkuji. No. Thank you so much and we will take this into account when we examine the... Děkuji. Ano, to bylo zajímavé, to, co jste řekl. Děkuji mnohokrát. Paní Hadajona za eh, z Kosova, já se omlouvám za výslovnost.

události, o kterých jste hovořila, a to velmi pečlivě. A také se řídíme eh, postupy pro rozpočtovou kontrolu. V Kosovu máme výhodu, a sice v tom smyslu, že eh, přijímáme legislativu, která je téměř harmonizovaná eh, s eurolegislativou. Naše zákony jsou plně slučitelné a také eh, zákon o veřejných eh, prostředcích a veřejné kontrole je samozřejmě rovněž kompatibilní. A samozřejmě pořádáme také slyšení se všemi příjemci prostředků z státního rozpočtu. A každý takový příjemce musí v periodě tříměsíční předkládat zprávu o tom, jak vynakládá prostředky. Taktéž se předkládají výroční zprávy, které jsou plně debatovány eh, v naší sněmovně a samozřejmě eh, buď je schváleno nebo ne. Kosovo od samého začátku má úřad e, národního auditu, je ustaven jako nezávislý. Kosovu. Tento úřad byl vždy nezávislý a jeho úkolem je provádět pravidelný audit všech rozpočtových institucí kosovského státu. To všechno Eh, se týká všech eh, veřejných orgánů čerpajících veřejné prostředky. Pozitivní je podle mě to, že v roce 2009 jsme ustavili kontrolní výbor pro veřejné finance. To je jeho hlavní úkol. A vlastně posuzuje všechny auditní zprávy, včetně zpráv o plnění rozpočtu. No a to je potom postupováno do parlamentu. Tento výbor nám umožňuje lépe monitorovat vynakládání veřejných prostředků. Všechno se odehrává podle rozpočtových položek. A pak máme monitorovací výbor, který eh, zase naopak sleduje plnění rozpočtu v průběhu implementace. Sledování financí je u nás na velmi dobré úrovni, avšak nemůžeme tvrdit, že bychom stejně dobří byli. Efekty nie byłyby mm, tak zadowalające. E, jest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 agenturách Evropské unie, které fungují na území členských států. A mě by velmi zajímalo, zajímalo mě, jestli, zajímalo by mě, jestli mise EULEX, která pomáhala eh, budovat kosovské instituce, zda tedy eh, sepsala o tom zprávu. A to tedy v tom smyslu, aby mm, naše zákonodárství nepodléhalo nevhodným, nevhodným politickým zásahům. De facto my tedy eh, vidíme, že činnosti soudů v Kosovu eh, zase to není tak úplně pozitivní. A de facto EU Lex tyto soudy eh, po technické straně de facto řídí, čili mě by zajímalo, jestli tato mise e Lex skutečně eh, podala nějakou zprávu o tom, jak eh, se tyto prostředky v Kosovu vynakládají. Zda tedy tyto prostředky končí v rukou Eh, příslušných příjemců. Zda to tady odpovídá jejich původnímu určení. Já tady hovořím o eh, justici, ale mohlo by se to týkat také jiných aspektů. Děkuji za poskytnutou informaci a chtěla bych poděkovat také za otázku. My jsme o Eulexu se už bavili intenzivně. Eh, výbor KONT eh, eh, už třikrát navštívil Kosovo, já jsem tam byla taky už dvakrát nejméně. A my se tou misí Eulex intenzivně zabýváme. To, co jste eh, řekla, tak samozřejmě mě netěší. Pokud se týče té účinnosti mise EULEX, tak eh, my jsme skutečně slyšeli mnoha obvinění a intenzivně jsme se o tom eh, bavili s výborem pro zahraniční záležitosti. Ale taky je třeba říci, že opravdu se tím budeme znovu zabývat a na vhodném blízkém zasedání po letních prázdninách se do toho musíme pustit, poněvadž je to významná mise, je to mise drahá, váže nám množství personálu. My víme, že skutečně eh, je to vnímáno tak, že Eulex má velké potíže takže my se tím budeme zabývat a samozřejmě, že vám dáme eh, na vědomí, eh, k čemu jsme dospěli, ale pokud vy máte nějaké informace k dispozici, tak eh, skutečně by nám pomohlo, kdyby, kdybyste nám toto sdělili. Protože ano, kdyby to bylo možné tak anglicky, poněvadž Eh, že pro neunijní jazyky, tak s tím máme přece tam trošku potíže. My jsme se dva roky Eulexem nezabývali, to je pravda, no ale teď už je tedy skutečně eh, čas, aby to nastalo. Tak a teď bych, eh, vzhledem k tomu, že není další dotazů, teď bychom se mm, pustili do druhé části a já bych požádala o úvod kolega Klince a kolegu Celera. Děkuji, paní předsedkyně. Chcete začít? Dobře. My víme, že regionální spolupráce je předpokladem pro to, aby mm, existovaly dobré sousedské vztahy, politická situace v regionu eh, by byla stabilní a zůstala stabilní a aby byla možnost využívat hospodářské šance. Aniž eh, abychom toho dosáhli, potřebujeme vztah důvěry, což samozřejmě nelze dosáhnout legislativními opatřeními. To se musí vybudovat během určité doby. aby ta spolupráce přinesla ovoce všem zúčastněným, nejen jednomu partnerovi. Region západního Balkánu a tady chci um, um poděkovat zástupcům západního Balkánu. Já znám jenom Albánii. A proto je pro mě užitečné slyšet osobní zprávy něco o tom, co se děje v těchto zemích. Tyto země jsou pro nás velmi důležité. Jsou součástí Evropy, když se podíváme na eh, parlament ve Štrasburku, tak na nejvyšším patře je eh, se vlastně je vlastně mm, známení toho, že Evropa ještě není dokončena, že tam ještě nejsou balkánské státy, ale středně době to je cíl integr- je, eh, jejich integrace. Pokud tyto státy krok za krokem mm, budou přibližovány k Evropské unii, krok za krokem se budou hlásit k hodnotám, na kterých je postavena Evropská unie. Není to jenom mír, svoboda, blahobyt, ale také právo. Evropská unie je prostor práva, proto je rozhodující, aby v těchto zemích také systematicky tento aspekt byl realizován odvážným způsobem. Šest takzvaných vlajkových iniciativ komise mm, také klade důraz na právo, iniciativa na posílení právního státu. A význam této iniciativy nemůžeme dostatečně mm, ocenit. My jsme si přáli studii, která by se týkala mm, programu přeshraniční spolupráce v rámci předstupních fondů. A já chci na tomto místě paní Vero a panu Ackermanovi eh, poděkovat za tuto studii a panu Plickému ze sekretariátu koordinaci a panu velmi za dobrou spolupráci. No, z této studie Ehm, vyplyne, jak to vypadá. Není to snadné. Ehm, posoudit tu míru, do jaké jsou dosahovány stanovené cíle. Ale ehm, to, jak si stojíme, ukazuje, že ty prostředky, které se na to vynakládají, takzvané předstupní moc, tedy přivedení těchto zemí do Evropské unie, tak neustále rostou. A od roku 21 do roku 27 to ještě není rozhodnuto, ale ta celková částka eh, je nějakých 14,5 miliardy. A v tom jsem optimista, že se podaří tyto státy Eh, přiblížit systematicky EU. To je důležité, protože mezi tím se eh, stal region cílem jiných zemí. Turecka, eh, státy Golfského zálivu, Rusko a Číňané objevili potenciál tohoto regionu a jsou tam aktivní. A my jako EU těch 28 nebo 27 by měla co nejdříve tyto země přivést ke vstupu. Děkuji. Pan Celer, on, promiňte, pan Celer je spolu s pravdajem, takže dostane slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu navázat na to, co řekl kolega Klinc. Když jsme v zemích takzvaného západního Balkánu, tak vidíme velkou připravenost občanů eh, patřit do Evropské unie. Současně je tam určitá netrpělivost, co se týče délky toho vstupního procesu. Ale ty poměry jsou takové, jaké jsou. A naše předsedkyně již na úvod vysvětlila, že pro vstup do Evropské unie platí kritéria, takzvaná kodaňská. A já chci ještě jednou říci, že od roku 1995 byly potvrzeny ze strany Evropské rady. K tomu patří Jednak základní kritérium institucionální stabilita jako garance demokratický e, řád, e, ochrana menšin, lidská práva, e, dále funkční tržní hospodářství, které odolá tržním tlakům a konkurenci v rámci EU, schopnost splnit povinnosti členství, včetně um, společných pravidel, norem a politických strategií a jejich tedy účinná implementace, cíle politické unie, měnové a hospodářské unie. A k tomu třetímu musím říci, se týče standardů a norem, které spíše tedy narůstají, než by mizely. A Mm, jsou výzvou i pro členské státy, co se týče jejich implementace. Co se týče e, zahájení jednání o vstupu, stát musí splnit především první kritérium, to je institucionální stabilita jako garance e, státního řádu i ochrana menšin a lidských práv. E, vstupní proces slouží tomu tedy slouží roční zprávy komise a významným bodem je také hodnocení toho, do jaké míry to zneužívání státních prostředků, korupce tedy, do jaké míry bude účinně potírána, aby veřejné prostředky skutečně Eh, tedy daňových poplatníků z vlastní zemi nebo Evropské unie, z předstupní pomoci nebo politiky sousedství eh, jsou tedy poskytnutovány a do jaké míry tedy jsou eh, odpovídajícím způsobem spravovány nikoli ve prospěch osobního obohacení jednotlivců. A tady bohužel sice jsou pokroky v jednotlivých zemích, ale i nadále je to velká výzva, totiž boj proti korupci. A již bylo řečeno, že téma znamená také zvláštní zaměření na přeshraniční spolupráci, tedy um, přeshraniční spolupráce a netrpělivost mnoha občanů, především mladých, mohu chápat, ale současně musíme eh, brát ohled na normy a kritéria. Tedy vstup do Evropské unie, zlepšování spolupráce, jak už jsem řekl, jsou mm, již evropské fondy v rámci, mm, otevřené v rámci teritoriální spolupráce, možnosti spolupráce, Hmm. jsou eh, rozšiřovány pomocí nových nařízení. A tady bych apeloval na to, abychom šli i touto cestou, nejenom tedy eh, se zaměřovali na politický proces eh, vstupu jako takového, který musí samozřejmě pokračovat. Ehm, je určitý optimismus. Nyní se mluví o roce 20 25, kdyby měly některé státy západního Balkánu přistoupit, myslím, že to závisí na pokroku předstupního procesu. Zda to bude v roce 25 dříve nebo později, tak to skutečně se ukáže do té doby, ale všechny možnosti, které již existují, Eh, být využívány k posílení spolupráce. Kolega Klinc řekl, že jsou různí aktéři, kde usilují státy západního eh, Balkánu mm, v rámci nové globální politiky, kdy se tedy musí rozhodnout, jakou cestou se vydají. Může to být obtížná cesta ke vstupu do Evropské unie, anebo prostě podlehnout eh, někomu jinému mm, pro rychlou finan, rychlé, rychlý finanční zisk. Thank you. Um, Děkuji. Měli byste mít prezentaci. Nejedná se úplně o studii, ale spíše o takový briefing, což je hm, trochu jiný úkol. So, um, yes, the objectives of the uh, briefing. Cíle tohoto briefingu jsou posoudit účinnost a viditelnost evropských prostředků na západním Balkáně se zaměřením na přeshraniční spolupráci. Nejedná se o hodnocení, je to spíše eh, tak posouzení eh, výkonu, případná kritika. Eh, my to ještě zkoumáme, protože dostáváme nové dokumenty od generálního ředitelství NIR a další zdrojů. Tyto dokumenty posuzujeme. Říkal jsem, že to je spíše briefing než studie, takže to má omezený rozsah a také omezený rozpočet. Ten výzkum spočívá v pohovorech s omezeným počtem strategických subjektů, což je generální ředitelství NIR, delegace na západním Balkánu a také řídící orgány z členských států, kde probíhá spolupráce mezi Interregem a s programy přeshraniční spolupráce. A také zkoumáme veřejně dostupné informace, jako jsou hodnotící zprávy, pokyny k hodnocení viditelnosti a podobně. Jenom stručně eh, přehled financování celkem pro první kolo IPA 2007 až 2013 to bylo celkem eh, z evropských prostředků 11,5 miliardy eur, a to včetně Turecka. Pro IPA 2 je ten příděl 11,7 miliard eur. Národní programy představují drtivou většinu tohoto přídělu, asi 70 Pokud jde o západní Balkán, národní programy eh, představují asi 4 miliardy eur z financování EU. Regionální programy včetně Turecka, představují asi 3 miliardy eur. A konkrétně přeshraniční spolupráce mezi zeměmi IPA na západním Balkánu, to je zhruba 83 milionů eur. U IPA 1 jenom pro srovnání jsme, zdánlivě to vypadá, že přes hraniční spolupráce, respektive ten objem peněz poklesl, protože dříve to bylo 97 milionů eur, ale zhruba 33 milionů eur z toho bylo na přeshraniční spolupráci se zapojením Chorvatska. Takže pokud bychom těchto 33 milionů eh, odpočetli, tak to máme v IPA 2 83,3 a v IPA 1 64 milionů na přeshraniční spolupráci mezi zeměmi západního Balkánu. Hlavní témata přeshraniční spolupráce jsou cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví, ochrana životního prostředí, zaměstnanost a sociální inkluze. Je třeba si uvědomit, že došlo k velkým změnám mezi IPA 1 a IPA 2. Především větší zaměření na výsledky. Evropská komise připravila k tomu různé pokyny týkající se monitorování a hodnocení přeshraniční spolupráce. Také tady je užší propojení mezi IPA a národními politikami ve fázi programování. Tematické zaměření eh, má podpořit dopad a usnadnit chápání toho, jak, jaké tato podpora přináší změny. Pokud jde o viditelnost, tak se více zdůrazňuje informování, světa, jak plyne z různých dokumentů, pokynů i diskusí se zúčastněnými stranami, s nimiž jsme hovořili z generálního ředitelství NIR nebo z delegací komise na západním Balkáně. Klíčové změny o kterých jsme se dozvěděli, které znamenaly velkou změnu v přeshraniční spolupráci, souvisely se zjednodušením řízení. Především, že je jeden řídící orgán na každý program přeshraniční spolupráce a partneři v sousedících zemích předkládají jednotnou společnou přihlášku, společné zprávy o pokroku takže se nemusí dělat ta práce vícekrát v relevantních partnerských zemích. V takovéto krátké prezentaci není možné učinit katalog veškerých změn, ale eh, vyrozuměli jsme, že právě tohle je pro ty dotčené subjekty nejdůležitější změna také je důležité se zamyslet nad tím, co vlastně míníme tou efektivitou. Je to eh, míra, v níž programy přinášejí výsledky. Ty výsledky jsou definovány v nařízení 236 2014 eh, že se skládají z eh, výstupů, výsledků a dopadu. Výsledky, a to tam tedy není definováno, ale výsledky jsou trvalé změny ve výkonu, chování, postoji, vnímání těch cílových skupin institucí a systémů, což je tedy cíl eh, finanční podpory EU. Ty výstupy, to není eh, něco stejného jako výsledky. Výstupy jsou potřebné pro výsledky, ale bez výsledku výstupy samotné eh, nepřinášejí velkou změnu. a je, jen málo se zkoumá dopad, protože to se těžko hodnotí. Takže my se zaměřujeme na výsledky, to jsou ty změny výkonu, chování a podobně. Je třeba toto zdůraznit, protože různé dokumenty hovoří o různých věcech. Někde se mluví o výsledku, dopadu, výstupu a podobně. A já myslím, že je důležité mít nějakou systematickou definici všech těchto bodů. Takže výsledky, to je to nejdůležitější. Teď přecházím k přidané hodnotě přeshraniční spolupráce financované z EU. Eh, trochu už to přesahuje rozsah naší působnosti hodnotit efektivitu IPA jako celek. My jsme tady byli požádáni, abychom se zaměřili na přeshraniční spolupráci. My jsme zkoumali tedy přidanou hodnotu a výsledky. Přeshraniční spolupráce financovaná z EU dává konkrétní přidanou hodnotu. Především to je financování regionů, které mají malý přístup k jiným prostředkům, takže naplňuje nedostatky, zaměřuje se na zanedbané oblasti a zanedbaná odvětví. Nemá duplikovat jiné financování, protože většina národních programů se zaměřuje na rozvoj kapacit národních institucí a systémů. Zaměřuje se na eh, jemné cíle, jako jsou dobré sousedské vztahy, což se samozřejmě těžko měří. A je to přístupné partnerům s menší kapacitou, jako je místní samozpráva v regionech, nevládní organizace v těchto regionech a byly, bylo nám řečeno, že IPA 1 skutečně napomohla s vytvořením kapacit těchto skupin, aby mohly eh, používat evropské prostředky. Také je to flexibilní a ty projekty jsou dobře nastavené na místní potřeby, vede je vždy ta místní komunita, což posiluje stotožnění se s těmi projekty, ale měli jsme pocit, že tady možná je nedostatek napojení na národní Eh, politiky nad rámec eh, programové fáze, což trochu omezuje tu přidanou hodnotu přeshraniční spolupráce. Ale celkově ten feedback je takový, že přidaná hodnota je velice silná eh, a dobře to doplňuje evropské financování. Teď k výsledkům přeshraniční spolupráce. Co se změnilo jako výsledek financování, způsob, jakým skupiny mezi sebou spolupracují a podobně. Bylo to budování důvěry, smíření, což je tedy účinek přeshraniční spolupráce, který napomáhá překonávat historické rozpory či napětí Dále to je posílená mezinárodní spolupráce mezi veřejnými zprávami na národní a místní úrovni. První kolo IPA 2007 až 2013 propojilo subjekty, které by normálně nespolupracovaly. Také to vytvořilo sdílené chápání eh, potřeb příhraničních oblastí, jako je životní prostředí, sociální otázky, kulturní dědictví a tak dále. Přes, hodnocení přeshraniční spolupráce, které pokrylo IPA 1, jasně ukázalo, že je málo eh, výrazných informací o výsledcích. Je eh, málo příkladů eh, změn, které toto přineslo. Ale není to nějak systematicky analyzováno. A měli jsme pocit, že ty dobré Eh, příklady se někdy extrapolují. A ne vždy poskytují úplný obrázek. Neříkám tím, že by výsledky byly nějak přeháněné, ale prostě ten úplný obrázek eh, tam chybí. Pokud jde o IPA 2, to, ta je teprve v rané fázi provádění, takže eh, nelze moc říct o výsledcích, co se mění. Určitě se více zdůrazňuje monitorování výsledků, eh, ale uvidíme, zda tedy ty zprávy a analýzy budou v praxi lepší. Toto hodnocení přeshraniční spolupráce v rámci IPA 2 teprve proběhne a uvidíme, zda budou ty výsledky stejné jako u IPA 1. Zatím proto nemáme dostatek informací o těch změnách a výsledcích. Teď eh, k viditelnosti. Dívali jsme se na různé dokumenty, včetně závěru Rady z roku 2015, které zdůraznily nutnost zlepšit eh, komunikaci a informování o evropském financování a EU v zemích eh, rozšíření. Také existuje desetistránkový eh, informační a komunikační program, který pokrývá roky 2015 a 2016 a bude to pokračovat až do roku 2020. Tam se právě zmiňuje ta větší osvěta, ale hodně se to zaměřuje na činnosti spojené s komunikací a s viditelností. Hovoří o průzkumech veřejného mínění. Byli jsme informováni, že komise má také důvěrnou komunikační strategii, ke které se nemůžeme vyjádřit, protože je důvěrná a z důvodu, které už před chvílí tady někdo naznačil, generální ředitelství NIR zmínilo, že také existuje mm, komunikační pracovní skupina při SVČ. Myslím, že tam mm, má tři členy, brzy čtyři a je to, bylo nám řečeno, že tam funguje dobrá koordinace s generálním ředitelstvím NIR. A další dokument to byly požadavky komunikace a viditelnosti pro prováděcí partnery. A to je tak, to je všechno o viditelnosti, není to tolik o zlepšování informovanosti a porozumění. Pokyny například navrhují, že způsob, jak posuzovat účinnost na viditelnost, je poskytovat doklady o takovéto viditelnosti. Ale to vám úplně neříká, jaká byla ta efektivita, jenom se říká, že se tady v tom něco podniklo. Teď tedy konkrétněji, jak tomu bylo s viditelností eh, financování hraniční spolupráce s EU. Existuje mnoho činností, klade se na to důraz. Jak už jsem říkala, jsou k tomu různé pokyny. Hodně se to zlepšilo oproti IPA 1. Objevily se některé novátorské postupy, kulaté stoly se zapojením příjemců ze vzdálených příhraničních regionů, kteří si sedli za jeden stůl a diskutovali o svých zkušenostech s klíčovými osobami při přijímání rozhodnutí. To je, myslím, velice zajímavý postup pro učení se a také eh, je to dobré pro viditelnost. A takových příkladů je řada. Bylo nám řečeno, že Komise považuje viditelnost za dobrou, především na základě ukazatelů, jako je počet žádostí o dotace, To znamená to, že to potvrzuje viditelnost mezi lidmi, kteří žádají o dotace, ale neříká to nic o viditelnosti mezi širší veřejností a neříká to nic o tom, jak to veřejnost vnímá a jak chápe evropské financování a EU samotnou. Zdá se, že je, se jenom velice omezeně zkoumá tato eh, informovanost veřejnosti a chápání financování. My jsme se dotazovali všech subjektů, zda mají nějaké příklady výzkumu veřejného mínění nebo anket. Řekli nám, že se to dělá ve všech zemích, ale myslím, že jenom Jedna z těch zemí, kde jsme hovořili se zástupci delegace, eh, mohla poukázat na konkrétní příklad výzkumu veřejného mínění se zaměřením na přeshraniční spolupráci. Neříkám, že takové činnosti se nedělají, ale prostě lidi, s nimiž jsme mluvili o tom, nevěděli, jestli se něco takového dělá. A bez takovéto činnosti je velice obtížné pochopit, jak Účinná je komunikace a viditelnost z hlediska zvyšování povědomí a pochopení, zjišťování, zda lidé třeba to nechápou nějak milně. Také jsme přemýšleli, zda ty činnosti zaměřené na viditelnost zda ten jejich efekt se nekoncentruje jenom na ty samotné regiony přeshraniční spolupráce. Je, my si myslíme, že je důležité, aby i širší veřejnost o tom věděla, aby věděla, co se děje. A z těch informací, které máme a z diskuzí, které jsme vedli, to není úplně zřejmé, zda k tomuto dochází. Jak už jsem říkal, hodnocení přeshraniční spolupráce IPA 1 ukázalo, že se nedělá dostatečné hodnocení výsledků a my si myslíme, že to je promarněná příležitost právě pro lepší informovanost veřejnosti, protože pokud byste mohli velice konkrétně poukázat na to, co se změnilo v důsledku financování, tak se to dobře prodává samo o sobě než kdybyste vykládali nějaké e, příběhy, e, které, by vykládali lidé, kteří jsou součástí systému. Možná kdyby se v tom dělal nějaký systematický e, výzkum, tak by to bylo silnější, přesvědčivější. Na závěr bychom navrhli, že je třeba zlepšit posuzování výsledků a dopadu. Eh, ten dopad je taková záludná věc, všechny instituce s tím bojují. Určitě je třeba zlepšit hodnocení výsledků. Je mnoho dokladů, že komise postupuje správným směrem v této oblasti. Vím, že komise zahajuje eh, tender na eh, právě schopnost eh, hodnocení výsledků u té přeshraniční spolupráce u kandidátských zemí. Potřebujeme systematičtější hodnocení toho, co se skutečně mění, jak se lidé propojují, jak se vnímají, jak, se, jak vnímají to, jak fungují systémy, instituce. To se asi netýká jenom hraniční spolupráce, ale obecně celého financování IPA. A asi by se méně mělo spoléhat na takové ty uh, příběhy vzorové, které vždycky neodrážejí zkušenosti lidí, kteří dostali financování z EU. Také je třeba zdůraznit více kritické sociální účení spíše než odpovědnost. V minulosti se hodnocení zaměřovalo na tu odpovědnost, Vypadalo to, že se hodnocení dělá, ale aniž by se zajistilo, že skutečně se z toho někdo poučí. A odpovědnost bez tohoto učení je jenom omezená. Pokud prostě jenom řeknete, že tolik, tolik lidí bylo vyškoleno, proběhlo tolik a tolik aktivit na různých místech a neřeknete, co se změnilo ve výsledku, tak to je asi nedostatečné. Potřebujeme také systematičtější analýzu eh, informování veřejnosti, i když se ty postupy hodně změnily, jak jsme vyrozuměli, ta zpětná vazba, kterou my jsme dostali, ukazuje, že by bylo žádoucí ještě dále zjednodušit eh, správní postupy pro příjemce dotací v rámci pravidel a nařízení. Chci zdůraznit, že je hodně dokladů toho, že komise dělá správné změny, ale nemůžeme říci, jak to přesně zafunguje, protože IPA 2 je teprve v rané fázi provádění a zatím tady nemáme dostatek výsledků. To je ode mě vše. Jak jsem říkala, stále v práci na tom pokračujeme a hlavní závěry a zjištění se možná ještě trochu změní. Für die Generaldirektion NIR, die IPA-Koordination. Um, Thank you very much, very much, Mrs. Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. A dámy a pánové poslanci, já se omlouvám paní Voruji z Káveru, která se velice snažila, aby zde mohla být, ale bohužel se to nepodařilo a já ji zde dnes zastupuji. Já se pokusím o stručnost a děkuji za ten předchozí briefing, který zjednodušuje moji situaci. Ale já bych se trošku vrátil. A sice e, k tomu, jaký je rozdíl mezi programy pro jednotlivé země a programy pro více zemí. Co je tedy efektivnější? Já nebudu příliš se šířit tady o těch programech pro jednotlivé země, protože de facto eh, to celkem eh, všichni víme, jak to funguje, ale ty eh, programy pro více zemí a jejich cíle jsou možná méně známy, pač jsou řízeny přímo z Bruselu. Tyto programy zhruba poskytují 70 až 75 pomoci podle prioritních sektorů jak je vyčteme z indikativních strategických dokumentů, kde se také píše, jak bychom se měli orientovat v příštích letech. E, tyto programy pro jednotlivé země e, mají tedy takovou tu dimenzi, e, že je velice důležité, aby to místní lidé vzali za své de facto se řeší klíčové eh, problémy eh, rozšiřování, to znamená právní stát, eh, základní práva, posilování demokratických institucí, ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost. Země pro více, tedy programy pro více zemí, my jsme tady Eh, v těch eh, předchozích programech, protože rozšířeních neměli takovéto programy, eh, protože tady je velice důležitá dimenze těch jednotlivých zemí v současném programu rozšiřování. Ty programy mají doplňovat mm, programy pro jednotlivé země a de facto eh, mají se uskutečňovat pouze tam, kde je skutečná jasně definovaná potřeba mezinárodní spolupráce, usnadnění nějaké síly, nějaké sítě nebo financování nadnárodní infrastruktury. A Podstatné je, aby všechny zúčastněné strany se pravidelně scházely v příslušných zemích, jsou kontaktní místa, existují národní koordinátoři a tak dále. Máme čtyři intervenční osy u těchto programů pro více zemí a já to projdu velice rychle. Za prvé je to horizontální podpora pro sektorální politiky a reformy. Tady se snažíme využít eh, toho měřítka výhoda z velikosti. Čili zase je to vytvoření politik na základě důkazů, statistických dat, eh, pomáháme zlepšovat formulaci národních politik a samozřejmě je to ta ekonomika rozsahu. Podporujeme mezinárodní organizace jako OECD, Mezinárodní měnový fond, banky a podobně. A tyto prostředky používáme pro horizontální akce. Přispívá se k programu Erasmus+, který je velmi žádaný mezi zeměmi a podobně. Je to s občanskou společností a s podporou médií, eh, které se tedy eh, organizují eh, ve spolupráci s národními orgány, abychom zajistili, že eh, občanská společnost a média budou podporovány rovným dílem. Pak tady máme eh, tu občanskou akci a osu a tady jde o sdílení osvědčených postupů z jednotlivých zemí. To má samozřejmě dimenzi politické spolupráce a to je, e, spadá zejména pro program EPA. E, pak tady máme program na podporu veřejné, veřejné zprávy a tady se snažíme rozšiřovat znalosti o potřebných reformách a podobně. Nebo otázka právního státu, o, to je také o prokuratorách, sítích prokurátorů, které mají e, za úkol postihovat organizovaný zločin, převaděčství, pak je to otázka dopravy, životního prostředí, e, vzdělávání a tak dále. Máme toho hodně a pokud budou otázky, mohu na ně odpovědět. Pak tady máme investice na regionální úrovni poněvadž eh, máme tady regiony, které mají obrovské potíže s vzájemnou konektivitou a to znamená, že ty investice zde eh, budou daleko vyšší než jinde v Evropě. A koordinace je tudíž nezbytná. Chceme tedy investovat do za vybraných, cíleně vybíraných regionálních projektů a to se týká, jak říkám, ochrany životního prostředí, klimatu a konkurenceschopnosti. Máme západo-balkánský investiční rámec, což je na jedné straně zdroj peněz z evropského rozpočtu, ale zároveň je to hlavní koordinační platforma eh, spolu s mm, mezinárodními finančními institucemi, včetně EBRD a mm, národními rozvojovými orgány v jednotlivých zemích. Těchto platform se účastní také další investoři a to znamená, že je možné ty fondy zdržovat a vytvářet pákové efekty. A toto je vlastně takový zastřešující nástroj, eh, kde jsou další nástroje podporující investice do životního prostředí, nebo rozvoje podnikání. A nebo e, je tady taky podpora pro malé a středně, střední podniky, což je skutečně tedy velmi strategické a e, neomezit, neomezuje se to jen na Balkán, nejbrž také e, okolní regiony. Pak tady máme také program na stimulaci sousedské spolupráce. A to samozřejmě znamená spolupráci navzájem a spolupráci s evropskými českými zeměmi. Dále k tomu patří otázka smíření a dobrých eh, sousedských vztahů. O to také usilujeme ve všech typech programů Máme tady prostě spolupráce eh, v oblasti zpravodajství, v oblasti společen, eh, občanské společnosti a tak dále. Myslím, že je to velice důležité. Dále podporujeme eh, vývoj v justici, máme zde iniciativy na podporu občanské společnosti, jako je REKON nebo mechanismus pro mezinárodní trestní dvůr. podporujeme také organizace, eh, které se zabývají problematikou interně, interní vyhnanců. Eh, dále v oblasti ekonomie podporujeme programy ekonomických reform a jde nám o reformy na místní úrovni s podporou národních programů. My se snažíme tedy vytvářet programy, které Eh, pomáhají, například také eh, v dopravě, v energetice a tak dále. Podporujeme rovněž investice, máme investice ve výši několika stovek milionů eur do energetiky a železnic. A přeshraniční spolupráce, to jenom rychle projdu, to jsou v podstatě pilotní projekty, takže my to tady nebudu zatím rozvíjet. Tam jsme zatím investovali 83 milionů eur. To jsou tady velmi malé programy. Máme 9 programů, 9 hranic, které pod ně spádají a to jsou jenom jednotky milionů eh, eur ročně, čili je těžko měřit dopad Nicméně z provedených vyhodnocení už tedy některé výsledky jsou zřetelné. Především tedy ta občanská společnost, tady skutečně mnoho organizací občanské společnosti se připravuje na využití těchto programů. Jsou to partnerství mezi městy, tak aby se podařilo lépe řídit tyto programy a tyto prostředky. Jsou to de facto jediné fondy, eh, které jsou k dispozici také v hraničních oblastech a eh, také se zabývají eh, organizacemi, které jsou vlastně takové ty, co vznikají z spoda nahoru. Je jasně vidět, že ty programy vytvářejí přeshraniční vazby Eh, nejenom mezi lidi, ale, lidmi, ale také mezi eh, organizacemi občanské společnosti, ale také eh, třeba úřady. A já tady mám několik příkladů, třeba my tady máme několik takových programů, které jsou důležité pro místní orgány, jako je životní prostředí, rozvoj kulturní Eh, věci, jako kulturní iniciativy. Eh, tady jsme měli 29 projektů v hodnotě 7 milionů eur a byla tady možnost vytvořit iniciativy eh, kontrolní sítí, kde šlo o zachování kulturního dědictví. A to jsou tak příklady toho, co tady vlastně provádíme. Dále kooperace na produktech pro cestovní ruch eh, napříč těmito zeměmi. To také patří k věcem podporovaným programy CBC. A my tady prostě máme třeba trekkingové, eh, trekkingové cesty a stezky eh, mezi jednotlivými zeměmi, které pokud se přírody týče, opravdu mají co nabídnout. No a abych to uzavřel, otázka je, co je nejefektivnější a co přináší nejvíce hodnoty. Jsou to spíše země pro, eh, programy pro jednotlivé země nebo pro více země. To na to se nedá odpovědět, protože tyto dva typy programů sledují dva různé cíle, ale navzájem se doplňují. Ty eh, Programy pro více zemí jsou pravděpodobně efektivnější a rychlejší, eh, také protože koordinace se provádí zde v Bruselu. Ty národní programy eh, ty jsou trošku rozmanitější, mají složitější struktury na úrovni místní, a to jak tedy ty řídící, tak ty monitorovací. No a Eh, dohodnout se na programu v těch jednotlivých zemích eh, si vyžaduje obvykle více času. Ale samozřejmě je třeba, abychom měli na palubě všechny zainteresované strany a to znamená, eh, že je třeba toto vše jasně navázat na politický dialog a tak dále. Děkuji vám mnohokrát. Vielen Dank. Ich, ich kann Sie da jetzt noch nicht vom Haken lassen. Dnes pořádáme toto slyšení, protože chceme vědět, proč je tak málo spolupráce mezi státy západního Balkánu, proč tam není společný hospodářský prostor, proč se tam nedějí věci, které jsou důležité pro ty státy, a proč generují, které by generovaly hospodářský růst. Takže je to skutečně vystřízlivění, protože je k dispozici málo peněz. Co myslíte, že je možné získat při té přeshraniční spolupráci, ehm, kromě toho, že lidé se poznají? Eh, proč tedy je tak málo prostředků? Kdo je za to zodpovědný? A proč komise ne vkládá větší naděje vytváření společného Eh, prostoru bezvízového styku jako eh, předvstupní fáze k užšímu přibližování k Evropské unii. Eh, v, tomto, v těchto částkách to nikdy ne, nebude fungovat. Děkuji za otázku. Co se týče CBC, tak je ze začátku málo financování, protože tam nebyla struktura v těch zemích, než jsme ten proces začali. Podobně jako v členských zemích EU potřebujete managing orgány, společné orgány, společné technické sekretariáty, musíte vyškolit hodně lidí a mm, to je tedy fáze EPA 1, to chceme vysvětlit k EPA 2. Je více peněz, eh, kolegy z DG Radio to řekne, mám 83 milionů euro, pro všechny země, ale je Balk- západní Balkánu, ale je tam víc prostředků z, eh, pro e, země a, a sousední členské země, co se týče obchodu v rámci regionu. To se skutečně rozvíjí. Vy jste zmiňovala regionální ekonomickou oblast, takže to skutečně na e, pořadu jednání. Je tady Centrum spolupráce s Regio, které je skutečně eh, v čele. Je tady, jsou tady různé aspekty spolupráce, obchodní agenta je toho součástí, je tady celá řada opatření pro um, celní postup a tak dále. To je součást toho, co, co se snažíme. Je to z, hl, jeden z hlavních prvků, které um, pro, pro jednotlivé ekonomické reformní programy je to tedy eh, závazek na regionální úrovni a je nutné, aby se to také projevilo na lokální úrovni. Prostým faktem je, že tento proces začal, už ukazuje nárůst obchodu v rámci regionu. Ehm, už to ukazuje, že od začátku tohoto procesu tady došlo k významného nárůstu obchodu v rámci regionu Premiér Srbska včera v Londýně řekl, že obchod s Bosnou a Hercegovinou pro Srbska je důležitější než obchod s Čínskem, Ruskem, Tureckem dohromady. A to chtějí rozvíjet. Pan Vladu z řeckého parlamentu. Ah. That's right. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Děkuji. Já bych to chtěl upřesnit jako předseda stáleho výboru pro hospodářskou spolupráci řeckého parlamentu, že pokud jde o tu klíčovou otázku, o níž dnes diskutujeme, je náš postoj pevný, stabilní a jasně daný. My jsme rozhodně pro přeshraniční spolupráci v celé oblasti Balkánu, a to včetně finančního programování a spolupráce na používání evropských prostředků. My jsme o této konkrétní otázce diskutovali na regionální konferenci, kde jsme se účastnili jako zástupci řeckého parlamentu. Byla to například iniciativa pro velký eh, jižní jaderský region a také spolupráce eh, černomořských zemí. Je jasné, že efektivita eh, prací znamená dobré prostředí pro regionální integraci. Nicméně nadále tady jsou velké výzvy, eh, které způsobily prodlevy souvislosti s zásadnějšími problémy. To jsou problémy, které balkánské země opakovaně zažívají. Na Balkáně potřebujeme velké projekty, velká díla a některé z nich už se zrodily, například je to modernizace silniční sítě, na Balkáně a také propojení na Via Agnatia v Řecku. Pak tady jsou ještě další důležité otázky, ale je třeba, abychom se seznámili s dalšími aspekty, asi od komise. To jsou třeba vstupy vstupní brány do bývalé eh, republiky Makedonie, Turecka, Bulharska, Rumunska. To by omezilo problémy a vytvořilo by to vhodné prostředí pro rozvoj venkova. Západní Balkán tedy potřebuje specifický přístup eh, k soudržnosti a k rozvoji. A právě to je předmětem účasti Řecka v takovýchto projektech. Rozvoj západního Balkánu byl v zájmu konference, kterou v Soluni pořádala naše vláda na jaře. Oblasti byla tam tedy Bulharsko, Řecko, Rumunsko, Eh, řecký eh, premiér eh, také a je to poprvé, co bylo Řecko vyzváno, aby se zúčastnilo důležité organizace pro Balkán. Jedná se o Berlín, takzvaný berlínský proces. A ten rozvoj západního Balkánu eh, je důležitý pro Srbsko, pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. Je třeba, abychom se sjednotili na rozvojových cílech, které zlepší životní podmínky našich spoluobčanů a také eh, zajistí soudržnost, kterou tak krutě potřebujeme. To je i smysl historické dohody s Prespes, to je region v Řecku, dohoda, která se týká bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, bude to mít dopad i na Albánii a určitě to posílí přeshraniční infrastruktury těchto zemí a také podnikatelského ducha. Dámy a pánové, vážení kolegové, Řecko je místem důležitým pro bezpečnost, rozvoj a prosperitu. Bohužel balkánský region má za sebou eh, smutnou historii. První světová válka eh, začala na Balkánu. Nezapomeňme na nacionalismus, populismus. Je třeba, aby Evropská unie neměla eh, postoj jenom takového účetního, vůči nové politice posilování Balkánu. Je třeba se na to dívat jako součást velkého historického obrázku, který se zlepšuje, ale potřebujeme pomoc, aby tato tendence dále pokračovala. Rozvojové fondy, které tady kolegové zmiňovali, na podporu energetiky, na podporu digitalizace a tak dále a tak dále, e, musí mít i vliv e, v regionech a na národní úrovni, třeba obchodní komory a hospodářské komory. Předpokládá se, že místní samozprávy Eh, také budou zapojeny, nebo obchodní komory, že budou zapojeny, třeba i na regionální úrovni. Dohoda z Prespesu eh, a Prespes je nádherné místo. Setkal se tam řecký premiér Cypras a Eh, pan Zajev, premiér bývalé Jugoslávské republiky Makedony, takže říkala jsem, že Prespes je krásné místo, ale zároveň má velké ekologické problémy. Mluvilo se v rámci strategie o univerzitách, akademických kruzích, o inovacích a možná bychom také měli mluvit o otázce migrace a uprchlíků. To všechno jsou otázky, které vyvstávají a je třeba si s nimi nějak poradit. Severní Řecko se může stát hnacím motorem prosperity a rozvoje. A stačilo by, aby i Evropa proto pocitovala větší nadšení. Jak jste říkala, paní předsedkyně, je určitě dobré, aby se lidé více poznávali, ale to nestačí. Evropská unie tedy nesmí eh, jenom poukazovat na spoždění a měla by projevit větší nadšení, protože jinak eh, se vytvoří takové vakuum na západním Balkánu a to zaplní jiné mocnosti. A kolegové už na to naráželi. V rámci berlínského procesu což je eh, jednání, které tedy proběhlo a paní Mogherini tam řekla, že dohoda z Prespesu mezi Řeckem a bývalou republikou Makedonii je naději pro Evropu, ale potřebuje to další podporu. Děkuji. Děkuji. Ehm, svět diplomacie, ehm, to vždycky mm, posuzujeme s trošičku opatrně. Ehm, no, ano, takže samozřejmě eh, pozitivní slova jsou dobrá. Das haben wir vor, deswegen, deswegen sitzen wir hier. Danke. To chceme, proto tady sedíme. Děkuji. Kolega Petrle, já budu mluvit slovensky. Já jsem nedávno mm, eh, se angažoval mm, v práci zemí západního Balkánu a proto jsem rád, že tady probíhá toto slyšení a že diskutujeme o IPA jako nejdůležitějším nástroji implementace evropské perspektivy pro země tohoto regionu. Nebudu zacházet do detailu. řeknu několik obecných principů, které jsou důležité. Neměli bychom mluvit o nákladech, měli bychom se zamyslet nad um, investicemi do regionu, když mluvíme o těchto fondech strategické investice z těchto fondů a předřečníci již zdůrazňovali tento aspekt. Pokud chceme posilovat vzájemné eh, pochopení a důvěru, tak potřebujeme dobré výsledky a transparentnost. Obojí je eh, klíčové pro implementaci z evropské eh, perspektivy. Co se týče eh, těch detailů, dovolte, abych přivítal jednu z prezentací, která zdůrazňuje, že administrativní postupy je třeba zjednodušovat. Nemohu s tímto souhlasit víc. Platí to i pro členské státy EU. Pokud budeme úspěšní ve zjednodušování administrativních postupů, tak nepoškodíme snaze o zvyšování transparentnosti. A v neposlední řadě nechci být příliš velkým, mm, příliš poučovat, ale chci říci, že členské země západního Balkánu, kandidátské země, nejenom vyjednávají s Bruselem. Také musí přesvědčit jednotlivé členské země, které mohou mít různé názory na některé věci. Mé zkušenosti ukazují, že všichni vítají ty projekty, které zdůrazňují eh, snahu o spolupráci v rámci mm, a mezi jednotlivými státy, mezi kandidátskými státy a členskými stá- zeměmi. Výsledky této spolupráce jsou vždy vítány a zdůrazňovány, protože region je znám polarizací z minulosti. Proto je mým přáním, abychom všichni přispěli k e, používání fondů na posílení evropské perspektivy těchto zemí. Děkuji. Pan Memdiš žádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Ackermanovi za jeho prezentaci a také chci poděkovat panu Peterlemu za jeho povzbudivá slova o západním Balkánu. Moje komentáře se budou zaměřovat na viditelnost, hmm, výsledků a chci říct si dvě věci. Um, první věc, když mluvím o své zemi, pokud můžeme přičítat ehm, dohodu, kterou podepsala Makedonie s Bulharskem o přátelských sousedcích stazích, pokud toto můžeme připsat CBC, tak myslím, že uděláme hodně pro viditelnost. Pokud toto můžeme připsat historickým dohodám s Řeckem, mm, potom zase to bude vynikající práce, kterou odvedli. Um, pokud CBC může být připsáno jenom z 1% pro moji zemi, sou, souhlasem Bulharska a Řecka, tak to by bylo vynikající. Představte si, co by se mohlo stát, kdyby tyto prostředky byly navýšeny jako další fondy IPA. Chci říci něco, co je ještě znepokojivější než to, co jsem právě uvedl. Aby evropské fondy byly viditelné na západním Balkánu, abychom viděli výsledky, cokoliv to může znamenat, tak vy a my společně musíme rychle a energicky spolupracovat. Proč? Protože jiné státy, ať už to jsou východní státy nebo jiné ze středního východu, jsou rychlejší než vy, než my. A od rozpadu Jugoslávie se jim podařilo a jsou úspěšnější než my. Než nevládní organizace, které byly podporovány 25 let v mé zemi. A tyto nevládní organizace, které jsou financovány středozemními nebo z, tedy zeměmi ze středního východu, Ruskem nebo někým jiným, tak vám upřímně řeknu, že jsou úspěšnější na západním Balkáně než EU e se svými fondy. Takže když mluvíme o zjednodušení mm, všech těchto fondů nebo něco jiného, pak musíme velice tvrdě a velice rychle pracovat, abychom překonali tyto problémy, abychom překonali menší viditelnost evropských fondů v zemích západního Balkánu. Doufám, že to říkám jasně, je to velmi důležité. Můj kolega z Řecka to řekl, musíme pracovat rychle. Já souhlasím, musíme být trpěliví. Hmm. Prosím, ehm, podpořte nás. Ehm, prosím, buďte, ehm, pracujte intenzivněji. za Chorvatsko, prosím, pan kolego. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být stručný, protože v 6 hodin mám důležitou akci to není politická, ale sportovní akce. Vážnou malátu. Eh, Nada se ta lát vážná prije svega za... CBC je důležitý eh, nástroj na zvyšování povědomí mezi občany, aby si byli vědomi přínosu členství v EU. CBC, programy CBC se musí zaměřit na spolupráci mezi novými členskými státy a kandidátskými státy i když prostředky, které se investují do CBC, do projekty mají malou hodnotu, především infrastruktura, to jsou nejviditelnější, ten nejviditelnější segment. Tyto projekty jsou velmi důležité, protože jsou viditelné na lokální úrovni. Chorvatsko má dobré zkušenosti jako kandidátská země Ehm, spolupráce s Maďarskem a Slovenskem. Já jsem se účastnil v těchto projektech se slovinskými obcemi a um, tam se poučíme z toho, jak EU funguje, jak transparentně jak, um, aby nebylo skorumpované. Toto jsou um, Mm, postupy, které se obvykle místní samozprávě nelíbí, protože jsou složité a početné, ale jsou to postupy, které nebo díky kterým eh, místní úředníci berou eh, veřejné zakázky vážně a své povinnosti vážně a nutí je to snižovat korupci na lokální úrovni a zvyšovat investice. Když mluvíme o CBC, projektech o západním Balkánu, tak je důležité říci, že dobré sousedské vztahy jsou důležité pro překonání společné historie. Ehm, toto by umožnilo mm, přístup z dola nahoru. Ehm, tím by bylo možné eh, vidět, že ty projekty jsou dobré, že občané uvidí, že z vlády eh, budují dobré sousedské vztahy. A teď něco k technické pomoci, takzvaný twinning. Um, Máme tady kapacity toho projektu. Chorvatsko mm, mm, cizí jazyk se můžete naučit, ale neznamená to, že mm, vám všichni budou rozumět. Jsme všichni z bývalého státu, stejného systému, máme stejné problémy. Eh, můžeme využívat stejná řešení, ale protože máme hodně zkušeností, Chorvatsko může vést tento projekt, ale aby to mohla udělat, tak musíte mít velké zkušenosti. A já věřím, že Nejdůležitější je mít kvalitní projekty a to jsou e, programy technické pomoci. Děkuji vám srdečně. To byl velice důležitý feedback. Ehm, máme výhody, nevýhody. A já v mnoha věcech souhlasím s vámi. Paní Angelová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Především vám děkuji za organizaci této akce. Myslím, že je to velmi důležité. Než začnu, tak chci říci, že podle mého názoru úspěšná ekonomická integrace regionu západního Balkánu Eh, s Evropskou unii bude možná pouze pokud budeme mít více konektivity. Investice západního Balkánu je investice eh, do Evropy. Mm, já budu pokračovat v bulharštině, pokud je to možné. Bulharsko se vysok... V рамките na които se предоставя vzmožnost za své účasti v programu přeshraniční spolupráce. V tomto programu máme možnost vypracovat stabilní partnerství dlouhodobé se zeměmi západního Balkánu. V rámci tohoto programu Bulharsko se e, snaží Eh, překonat výzvy pomáhat mm, kandidátům se připravit na vstup do Evropské unie. Spolupráce mm, teritoriální a základní prvky které spojují všechny země, které očekávají vstup do EU. Konektivita eh, to je zásadní pro integraci zemí západního Balkánu pro zlepšení spolupráce regionální, která umožní volný obchod osob a také zlepšení životního prostředí. My pracujeme Spolupracujeme se státy regionu mm, v rámci dalších mechanismů mm, hledání lepší synergie, makrostrategie pro eh, Dunajský region. Hlavním cílem je makrostrategie. Této makrostrategie je integrace tohoto regionu. Obsahuje to 14 zemí, z toho 3 země západního Balkánu. Po naučení z eh, vstupního procesu eh, do posud ukazuje, že je důležité se zaměřit na období, na přechodné období, eh, mm, na statusu kandidátské země, na status členské země. Je důležité předvídat nutné prostředky pro IPA no, v rámci nového rámce Ehm, finančního eh, okamžitě po vstupu. Aby byl garantován úspěch vstupu, tak všechny výzvy tohoto procesu musí být lépe komunikovány v kandidátských zemích Evropské unie. A tento úkol ukládá vládám eh, zemí západního Balkánu které musí vyvíjet úsilí, aby lépe komunikovaly cíle eh, strategické eh, vstupu do EU. Chci zdůraznit, že abychom garantovali lepší integ- teritoriální integraci a lepší perspektivu evropskou pro země západního Balkánu, eh, je třeba Mm, nových nástrojů a mechanismů mm, pro regionální spolupráci. Podle Evropské unie v rámci spolupráce mezi jednotlivými regiony. Děkuji. Také děkuji za uh, tento hlas jednoho z nov, jedné nové členské země a slovo má paní komisař ze Srbska. Uh, Gordana deputy speaker. Děkuji. Já jsem místo předsedkyně Národního shromáždění Srbska. Eh, budu stručná tak jako všichni poslanci. Jak můžeme spolu nejlépe zpět otázku, eh, která je zde zjevná? A to je hodnota která se vytvoří za peníze evropských daných poplatníků v našem regionu. Stojí to za to? Já nevím. Já když se zaměřím na finanční kontrolu a v Srbsku se už udělalo hodně, tak skutečně máme zde instituce, Eh, zaměřené na potírání zneužívání evropských fondů eh, v obecném strategickém přístupu v srbské politice vidíme eh, nový přístup, přístup, který se zaměřuje na regionální spolupráci, která má vyřešit a překonat velice obtížné, obtížné historické dědictví. Ale skutečně otázka zní, proč je tady tak skromný rozměr spolupráce, když máme k dispozici evropské peníze? Proč tyto peníze mm, nevyvolají více? Já žiji Srbsko a miluji je. Já to řeknu upřímně. My de facto nechceme vzít zodpovědnost, převzít zodpovědnost za svou vlastní budoucnost. Snažíme se eh, každý řešit problémy na vlastní pěst a doufáme, že Evropská unie nám nějaká řešení nadiktuje, protože my víme, že vy jste chytřejší a krásnější než my proč vlastně mm, to nevezmeme do svých rukou, nevezmeme to za své, tak to je, protože tam máme spoustu problémů v regionu a to se vlastně reflektuje v té vaší eh, inteligentní otázce. Proč eh, je té spolupráce tak málo eh, s takovou finanční podporou? když Evropané eh, radí a pomáhají takticky budováním infrastruktury eh, ve školství, v eh, zdravotní, prostě ve všem. A ta druhá část odpovědi také spočívá v tom, že my společně nejsme schopni říci, že Jestliže by to skutečně existovalo, nebo když to existuje, když máme instituce, peníze, domácí, evropské a vůbec, proč to není vidět, proč to není populární? Eh, máme průzkumy eh, veřejného mínění a lidé si myslí, že u nás investují rusové, to není pravda, oni tam neinvestují vůbec, investují Evropané. A e, přitom jsou to evropské peníze, které tedy chceme a snažíme se vynakládat dobře a také dobře je řídit. Moje obava je taková, proč nejsme dostatečně odvážní, abychom vzali za své to, co se děje. Proč potřebujeme moderátory, když se sejdeme? Ať už je to IES nebo partneři z Evropské unie, kteří přijíždějí, aby se podělili o své znalosti, přijíždějí pomáhat a urychlit náš vývoj, který by musel dlouho čekat bez Evropské unie. Já nikdy nepřestanu věřit v hodnotu a krásu evropské myšlenky. A já bych eh, byla ráda, kdyby eh, více Evropanů eh, na toto pamatovalo, na tento mírový projekt, kdyby prostě vzali tuto myšlenku za svou. Bez evropské myšlenky, kterou si kdysi vysnili eh, někdy ve 20. století, tak bez toho prostě my eh, nebudeme mít úspěch. Toto je myšlenka, která je prostě taková nějaká živá na Balkáně, ale ne příliš živá eh, uvnitř Evropské unie. Prostě já skutečně si přeji, aby ty peníze, které tam proudí, eh, byly utraceny tím nejlepším způsobem. A já bych byla ráda, kdyby jednoho dne, až vstoupíme, až budeme připraveni vstoupit, abychom si byli schopni říct, ano, to je díky eh, vašim, eh, vašim penězům, ale to není jenom o penězích, to je prostě o eh, takové naději. Já doufám, že ten region by měl něco za ty peníze dát zpátky a sice, aby dokázal, že ty peníze vytvořily nějakou hodnotu, že se vyplatilo investovat do nás a do společné budoucnosti. Vielen Dank. Ich möchte, ich habe noch eine Wortmeldung. Děkuji. Eh, ještě jeden se hlásí do debaty a Potom dám slovo, eh, eh, slovo tedy eh, zástupci Evropy, tedy Evropské komise. Nyní se ptám, poněvadž naše tlumočení, které je v režimu zvláštní stávky, kdo z vás nerozumí anglicky? Všichni rozumí anglicky výborně, protože pak budeme pokračovat v angličtině. A teď dám ještě slovo panu Vukičovi z Černé hory. You can still speak in your language, but... Teď ještě můžete hovořit svojí mateřštinou, ale pouze do 18.30. Zahvaljujem se na datoj riječi. E, ne moram posebno da predstavljam državu iz koje dolazim, Já asi nemusím nějak zvlášť představovat zemi, ze které pocházím. Ale myslím si, že přátelé ze sousední zemí a z dalších zemí, které jsou zde zastoupeny, asi by eh, měli vědět, že Černá hora je v tomto regionu západobalskánském tak trošku něčím jiným. Eh, my jsme měli svá specifika také už eh, za eh, předchozích státních útvarů. A je to dáno tím, že my jsme vlastně co do počtu obyvatel nejmenší balkánskou zemí. Je nás 620 tisíc. To je výsledek eh, sčítání lidu, ale ten počet mohl taky poklesnout. A mm, to znamená určité handicapy i v těch oblastech, eh, kde, které si přejeme, a jako je třeba integrace do EU. Před rokem jsme vstoupili do aliance NATO. V přístupových eh, rozhovorech jsme otevřeli největší počet kapitol, některé už jsou uzavřené, eh, některé to čeká eh, v brzké době. My jsme začali tady nejdříve tím těžším, kapitoly 23 a 24. A odhlédneme-li od našich specifik, existují ještě další a ta souvisí s tou přeshraniční spoluprací my za souseda nemáme, kromě Chorvatska, žádného člena EU. No a dobře, Itálii, ale ta je až za Jadranem. Jinak eh, naše geografická polo a není žádná výhoda. provozovat přeshraniční spolupráci s členskou zemí EU, to by eh, znamenalo eh, jak si přeskočit bezprostředního souseda a to není jednoduché. My tedy de facto konstatujeme, že náš pokrok ztrácí tempo Eh, což si nepřejeme, ale jako by tam fungovala nějaká eh, neviditelná ruka. Eh, my jsme ty prostředky, o kterých se hovořilo, využili. Nakolik to bylo úspěšné, to se teprve ukáže v okamžiku, kdy budeme v cíli, to znamená na Prahu vstupu. V každém případě to, že všechny země západního Balkánu mají stejné podmínky, je podle mě špatně. A to je dáno zejména těmi specifiky jednotlivých zemí. Prostě není dost dobře možné srovnávat Černou horu a Srbsko. To Srbsko je desetkrát větší. Podobně e, Bosna je trojnásobně velká. některé e, oblasti v EU, jako je třeba energetická unie, je možné na západním Balkánu realizovat. Černá hora byla de facto jedinou zemí, e, která splnila e, podmínky energetické unie. Ještě musíme tedy uzavřít kapitoly 23 a 24, ale bez ohledu na to, jak k tomu přistoupíte, to nejsou zas tak rozhodující milníky. E, a i když je tedy zavřeme, e, čili to otázka korupce, organizovaného zločinu a tak dále, tak i když je uzavřeme, tak prostě nemůžeme říct, že problém je vyřešen. Jestliže si vezmete jednu složku a vzhledem k tomu, že jsme tou nejmenší zemí, to v podstatě není směrodatné vzhledem k nám. A co se týče kapitoly eh, ochrany životního prostředí, <clears throat> to je možné jenom tedy, pokud je dostatek prostředků které my je tedy nemáme. Eh, většina západobalkánských zemí mm, má obchodní deficit a my eh, jsme tedy eh, mimo těch 60 který, jak je to stanoveno maastrickými dohodami, dohodami a navíc jsme jedinou zemí, která platí eurem. Eh, ovšem samozřejmě není to měna, kterou bychom mohli řídit, to, to moc nemáme. A jestliže tedy potřebujete armádu nebo policii, pak eh, pokud se to nepodaří, tak eh, není to jenom naše zodpovědnost. Mnoho tady závisí na Evropské unii, na finančně nejsilnějších eh, a třeba policejně a vojensky nejsilnějších zemí. Já bych chtěl eh, přinejmenším tedy zde eh, rozšířit tu myšlenku, že by se mělo rozlišovat mezi zeměmi západního Balkánu, ačkoliv se všechny stají tí stát součástí EU. Ano, děkuji. A já říkám ještě jednou, že by skutečně pomohlo, eh, kdybyste mezi sebou více spolupracovali a projevovali vůli k této spolupráci, pak bychom také my měli pocit, že eh, by se tady vytvořil model, model který eh, bude úspěšný. V podstatě, když budete spolehat na to, že vaše problémy vyřeší Evropská unie, tak to můžete na úspěch zapomenout už teď. Tak a nyní na téma viditelnosti a spolupráce. Okay, good afternoon, uh, Mrs. Gressler. Dobré odpoledne, paní Gresle, vážení poslanci Evropského parlamentu a parlamentu členských zemí a beneficientů IPA. Já jsem měla promluvit o viditelnosti a efektivitě IPA, nástroje pro přeshraniční spolupráci Um, my jsme um, slyšeli hodně o spolupráci na západním Balkánu mezi státy samotnými. Jsou dva druhy programů. Jednak IPA, IPA mezi jednotlivými zeměmi samotnými a pak ty, které jsou mezi beneficienty IPA a členskými státy. Tyto programy, eh, tedy DG Regio je, a European Policy je zodpovědná za tyto. Budu mluvit o viditelnosti, efektivitě a spolupráci s Tureckem. Dovolte, abych začala trošičku uvedením do kontextu té přeshraniční spolupráce s členskými státy. Abych připomněla obecné cíle těchto programů. Ano, tyto programy přispívají jak k rozšíření EU, tak k evropské teritoriální spolupráci, což je součástí evropské kohezní politice. Je to tedy kombinace vnitřních politik EU a rozšíření. Hmm. Politiky rozšíření. Tady vidíte na těch slajdech území, eh, která spadají pod těch 10 programů přeshraniční spolupráce regionů. Vidíte, že ta území jsou nad tři, to znamená menší regiony na hranicích. Toto umožňuje centralizaci a zaměření na potřeby těch hranic a potenciál, který eh, může být generován financováním EU. Na dalším slajdu vidíte seznam programů, Tady jsou ty obálky. Vidíte, že ty obálky jsou jak z kohezní politiky, z financování kohezní politiky, také z financování IPA. A je to rovný podíl pro všechny ty programy. Jak vidíte, ty částky jsou významnější už než eh, IPA IPA. Co se týče efektivity, tak je tady několik prvků, které jsou ukotveny eh, v těch programech, které by měly zajistit efektivitu těchto programů. My věříme, že jeden z prvků, který je velmi důležitý, je eh, zpráva nebo řízení pro eh, tuto spolupráci, aby mohla nastat. Tedy vždy, aby přeshraniční projekt mohl proběhnout, tak musí tam být partneři z minimálně dvou zemí, obou, na obou stranic je hranic, jednak z nečlenského zem, státu, tak z členského státu, aby byla možnost investovat a dělat společně projekty. Tady musí být jeden projektový programový partner, který bude určen jako zodpovědný partner, který bude zodpovědný za projekt jako takový. To může být buď z nečlenské země nebo z členského státu. Toto umožňuje regionálním a lokálním aktérům z těch obcí spolupracovat s členskými státy EU, s obcemi, s místními aktéry v členských zemích na rovných základech a skutečně aplikovat standardy a normy, evropská pravidla na, pro konkrétní projekty. Další ehm, prvek efektivity, takzvaný v rámec výsledků, je ehm, v nařízení o kohezní politice, takzvaná společná ustanovení, která mm, Mm, se odvolávají na tyto projekty a tento prvek zajišťuje, aby na začátku programu byly výsledky a eh, jejich indikátory stanovené, takže tady jsou jasné cíle, co ty programy mají dosáhnout do konce implementace, jak finančně, tak fyzicky. A pokrok těchto Mm, úspěchů je kontrolovan dvakrát. Jednak uprostřed programového období v roce 2019, takže to nastane příštím roce. Když se podíváme na to, kde ten program je v těch milnících, tedy některé z těchto indikátorů, a pak do konce tohoto programu, což bude v roce 2023, budeme zase posuzovat, jak Eh, ty programy postoupily, čeho dosáhly, eh, co se týče těch stanovených cílů. Pak jsou tady možné sankce, které mohou být aplikovány na tyto programy. Ehm, všichni, nikdo si samozřejmě nepřeje, aby ty programy ehm, přišly o financování, ať to bude z jakéhokoliv důvodu, ale je to možné. Také chci ehm, se vyjádřit ke střednědobému hodnocení IPA 2, kde tady evropská přidaná hodnota těchto programů, takže to tady zase se opakuje. Nikdo e, nemůže spochybnit přeshraniční spolupráci, která má přidanou hodnotu EU, protože nikdo další nefinancuje tyto programy a projekty. Dovolte, abych se vrátila k viditelnosti. Eh, tyto programy jsou v rámci sdíleného managementu. To znamená, že jsou tady závazky jak pro členské státy, manažující orgány a komisi. Hmm, co musí udělat tedy programové orgány? To je uvedeno v nařízení. Všechny programy musí mít komunikační strategie, komunikační plány. Musí stanovit, eh, musí mít webové stránky, portál, tam musí být seznam podporovaných operací. Toto je příklad jednoho programu myslím, že to je bývalá, Řecko bývalá Jugoslavská republika Makedonie, tady jsou stránky, kde najdete všechny eh, tyto prvky, které jsou potřeba. Hmm. Pak je tady další příklad viditelnosti. Eh, Evropský den spolupráce. To bylo mm, vypracováno v programu Interreg, který pomáhá všem těmto programům dobře fungovat a 21. E, září v celé Evropě, ale také v zemích rozšíření jsou akce, kdy projekty e, vlastně předvádějí, čeho dosáhly, organizují se události, aby evropští i neevropští občané si byli vědomi, jaké jsou úspěchy těchto programů. Já vás chci vyzvat, abyste navštívili tyto programy, protože ty jsou vždy velice veselé. Pokud budeme mít čas, tak se možná ještě podíváme na video eh, k, ke dní evropské spolupráce, eh, který používá většina těchto programů spolupráce. Nyní se dostávám na stranu komise, co děláme pro viditelnost, pro zvýšení viditelnosti těchto programů. Možná jste slyšeli o Evropském týdnu regionů a měst. To je největší akce regionální politiky celosvětově. Máme 6 tisíc účastníků, 100, více než 100 akcí, workshopů, seminářů. Každý rok máme seminář, e IPA, CBC programy, které předvádějí úspěchy, eh, budoucí ustanovení, my jsme zveřejnili návrhy nové kohezní politice, kde je nová regulace evropské teritoriální spolupráce. Eh, omlouváme se, ale tlumočení končí. Here.